Good morning, colleagues. Um... Dobré ráno, vážení kolegové. Začneme dnes ráno přijetím pořadu jednání. Eh, navrhuji vám následující změny. Eh, bod 16, eh, jak vidíte, s přítomností komisaře Dimitrose Avramopulose, komisaře pro migraci, vnitro a občanství. K nám promluví dnes ráno o reciprocitě víz. Bude se to konat v 9.00, tedy hned na začátku schůze, místo 11 hodin, jak bylo původně plánováno. Body 3 až 10 eh, potom probereme od 11 do 12. Můžete se podívat na aktuální verzi pořadu jednání. Bod 22 se bude konat v 10 hodin v, před bodem 21 21. Bod 23, prezentace návrhu zprávy o misi do Kale, byl odložen. Pokud nejsou žádné námitky proti těmto změnám, pak bude pořad jednání přijat. Za druhé, jazykový režim. E, prosím, vemte na vědomí, že nemáme tlumočení do chorvačtiny, malčtiny a gaelštiny. Dále schválení doporučení koordinátorů podle článku 205. Nejprve nominace zpravodajů pan Hala Aho z ECR byl jmenován zpravodajem e, o návrhu nařízení jednotného formátu povolení k pobytu, potom e, zpravodajové stanovisek. Pan Ježek z ALDE byl jmenován zpravodajem stanoviska pro absolutoria za finanční rok 2015 pro Europol, Eurojust, Frontex, FRA, CEPOL, EASO, EU, LISA a tak dále. Schvaluje výbor tato doporučení? Schváleno. Dále prosím vezměte na vědomí, že budeme mít krátké elektronické hlasování v 10.40, takže prosím připravte si své hlasovací karty. Pokud jsme tedy všichni připraveni, můžeme přejít k tomu podstatnému z dnešní schůze, což je bod 16. Je mi ctí tu přivítat pana komisaře Avramopulose. A e, jen abyste věděli, dnes odpoledne také přijde na naše slyšení o Schengenu a e, tam bude mít e, více prostoru. Máme s ním hodně o čem hovořit, ale Momentálně, Dimitri, si s vámi chceme diskutovat o důležité otázce e, vízové reciprocity. Kolegové, jak víte, občané některých členských států EU stále musí mít vízum, chtějí-li cestovat do Spojených států nebo Kanady, zatímco američtí a kanadští občané nepotřebují vízum, když cestují do šengenského prostoru. Je to pro nás čím dál naléhavější záležitost, takže já jen stručně připomenu předchozí debaty na toto téma. 12. dubna letošního roku místo přijetí aktu přenesené pravomoci, jak bylo předvídáno nařízením 539 lomeno 01, komise předložila sdělení. O tomto sdělení jsme diskutovali ve výboru Libe 20. dubna. Poté na základě rozhodnutí koordinátorů Libe na schůzi 10. května jsem 7. června napsal komisaři Avramopulosovi, že jsme toho názoru, že komise má povinnost přijmout akt přenesené pravomoci podle nařízení 539 lomeno 2001, které by dočasně pozastavilo výjimku z vízových požadavků pro občany dotyčných třetích zemí. 13. července eh, komise předložila další sdělení ohledně stávající nereciproční situace ve vízových záležitostech. To nám představil 31. srpna pan Olivier Onidy, eh, náměstek generálního ředitele z DG Home. 13. září koordinátoři Libe za účastí bývalého zpravodaje eh, pana Diaze Demery se rozhodli pozvat komisaře Avramopulose. A ten tedy byl tak laskav, že naše pozvání přijal a je tu dnes s námi. Já tedy požádám pana komisaře, aby odpověděl na naše otázky a poté dám slovo panu Diazi Demerovi a případně dalším kolegům, kteří si přejí hovořit. Děkuji, pane komisaři, že jste dnes tu a mohl byste prosím zareagovat na položené otázky. Děkuji, Klode. Vážení poslanci, já bych nejprve chtěl poděkovat za to, že jste mě sem pozvali, abychom si mohli vyměnit názory na tuto důležitou záležitost. A doufám, že se pokusíme najít nějakou cestu. Já pokračuji v dialogu o této záležitosti, protože jsem si jistý, že se všichni shodujeme na tom, že jde o velice citlivou otázku. Reciprocita eh, víz se spojenými státy a Kanadou na jedné straně souvisí s férovým a nediskriminačním zacházením s občany Evropské unie, na druhé straně souvisí s efektivitou naší strategie, jak toho dosáhnout. klademe prioritu na strategii toho, jak dosáhnout eh, vízové reciprocity, místo abychom se pouštěli do konfliktu, které by měly negativní eh, dopad na všechny strany. Já si plně uvědomuji, eh, co očekáváte, a sice konkrétní hmatatelný pokrok. Proto začnu s Kanadou. Určitě víte o mých snahách v této oblasti, protože je to pro mě i osobně velice důležitá otázka. Měli jsme uh, určitou příležitost ke konstruktivnímu dialogu. Jak víte, tato otázka uh, se týká Bulharska a Rumunska a jejich podpisů uh, Všeobecné obchodní dohody a dohody o strategickém partnerství. Dohoda, eh, podpis eh, vízové dohody eh, je hlavním výsledkem nadcházejícího samitu EU-Kanada, který se bude konat 27. října. Před několika měsíci jsem se setkal s kanadským ministrem panem McCallumem a vyjednával o řešení. V červenci poprvé Kanada slíbila, že představí časový harmonogram e, zrušení víz. A nyní jsme už velice blízko e, tomu, abychom toho dosáhli. V desátém dialogu, který se konal se zapojením všech klíčových stran na té nejvyšší politické úrovni, a určitě si uvědomujete, že e, tedy jde o politická řešení. Já jsem si vědom toho, že brzy se objeví výsledky naší práce. Domnívám se, že dosavadní pokrok s Kanadou ukazuje, že náš přístup byl správný. Trpělivá diplomacie a závazky všech stran mohou přinést výsledky. Pochybuji o tom, že odstranění e, zrušení víz pro Kanadu, pro kanadské občany by vedlo k naplnění našich cílů. Naopak e, jsem si poměrně jistý, že pokud bychom vnutili Kanadě víza, e, pak by to bylo velice kontraproduktivní. Což mě přivádí ke Spojeným státům. Zatímco pokračujeme v diskuzích s našimi americkými partnery, nemohu zatím ohlásit žádný pokrok. Já vám to řeknu zcela upřímně, jako to dělám vždy. Před prezidentskými volbami v listopadu a před volbami do kongresu neočekávám žádnou změnu. A určitě je vám jasné proč. Není třeba zdůrazňovat, že toto téma nadále zůstane naší prioritou až eh, přijde nová administrativa a nový kongres ve Spojených státech. Nejde tady o nedostatek ochoty naplňovat povinnosti a eh, hájit velice spravedlivou záležitost, ale jde tady o načasování, tak aby co nejlépe vedlo ke kýženým výsledkům. Naše strategie je stejná jako v případě Kanady. Místo kontraproduktivních odvetných opatření eh, volíme eh, trpělivou diplomacii a angažovanost a eh, závazky. Role Kongresu Spojených států je v tomto ohledu zásadní. Není možné rozšířit program zrušení víz eh, bez legislativních změn. Současný kongres by zkrátka nepřijal změnu tohoto programu pro těch zbývajících pět členských států EU. Naléhám na vás, abyste toto téma eh, nadnášeli, kdykoliv se budete potkávat s poslanci amerického kongresu. Tohle je společné úsilí Evropské unie. A já to řeknu úplně jasně. Komise nebude váhat eh, přijmout příslušné akty, pokud bychom věděli, že to povede ke zrušení víz pro všechny evropské občany. Nicméně víme, že je fakt, že v USA by dopad byl přesně opačný. I přijetí aktu v přenesené pravomoci ze strany komise by ohrozilo celý program zrušení víz v Americe. S největší pravděpodobností by to vedlo ke znovu zavedení víz pro všechny evropské občany, kteří cestují do Spojených států. Drahý Klode, vážení poslanci, Komise je instituce, která dodržuje zákony. Nicméně máme určitou odpovědnost. Musíme informovat vás, spoluzákonodárce, o negativních následcích, které by plynuly z implementace našich předpisů. Tyto následky by pocítili naši občané i Evropská unie jako celek. Pocítili by to na změně našich strategických vztahů. Chceme s vámi úzce spolupracovat na dosažení výsledků, které si všichni přejeme, a sice úplnou vizovou reciprocitu pro všechny členské státy. Děkuji vám znovu za příležitost eh, k diskuzi o tomto tématu. Eh, děkuji Dimitrisi. Eh, několik kolegů už dal najevo, že si chtějí vzít slovo, je to pochopitelné, jedná se o citlivou záležitost. Bývalý zpravodaj Diaz Demera bude první, prosím. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Paulus, por venir a eh, Děkuji vám, pane komisaři, za to, že jste přišel dnes ráno na naše jednání, abyste tady eh, pohovořil o velmi citlivé tématu. Já si toho vysoce vážím. Děkuji vám za vaši upřímnost, za vaše úvodní slovo a eh, pevně věřím, že vyslechnete eh, stanovisko zpravodaje který eh, stojí eh, pevně na stanovisku eh, obhajované parlamentem a doufám, že vy také oceníte mou upřímnost. Dnešní rozprava je vlastně obdobná jako 20. dubna a 31. srpna. Od té doby komise nezměnila stanovisko. Vím, že tady je řada potíží a e, jsme e, tady vlastně konfrontováni e, s jasným nedodržováním pravidel. Já vím, že nad rámec svého vysvětlení dnes ráno pan komisař Eh, samozřejmě formuloval naděje vzhledem ke Kanadě a zklamání vzhledem ke Spojeným státům. A nad rámec toho, co jste řekl, doufám, pane komisaři, že vyvinete velký diplomatický tlak aby eh, se tady dodržovalo právo, eh, protože Tady nejde o nějakou procedurální e, rozpravu, to chci říct e, zcela e, jasně, řekl jsem to v řadě svých předchozích projevů. Teď není otázka o tom, zdali se pro kanadské či americké občany má znovu zavést vízová povinnost. My prostě chceme, Eh, aby bylo dodržováno nařízení 531, eh, eh, které jasně stanovuje závazky a práva a bylo přijato našimi institucemi. Parlament se snaží jednat odpovědně a od 1. května eh, diskutujeme v rámci výboru. Měli jsme také rozpravu mezi koordinátory a rovněž bilaterální jednání, které jsem měl tu, tu čest s vámi vést, pane komisaři, takže děkujeme za vysvětlení pana, pane Avramopulosi eh, ohledně těch kroků, které komise teď eh, realizuje, aby umožnila či spíš vynutila si reciprocitu s Kanadou a Spojenými státy. Bilaterální jednání v těch posledních týdnech se vedou. Já to znovu a znovu opakuji. Myslím si, že je velmi důležité pokračovat v vyvíjení diplomatického tlaku, abychom dospěli k nějakému řešení. Paralelně článek 1, 4, F Eh, nařízení musí být dodržován. Tento článek eh, nutí komisi, aby eh, do 24 měsíců po notifikaci absence reciprocity předložila akt přenesené působnosti. Takže manévrovací prostor už tady žádný není a soudní dvůr to 16. července 2015 potvrdil. V žádném eh, ohledu se v rozhodnutí soudu neříká, že by eh, komise měla předložit jedno či dvě sdělení. Vůbec ne. Touto, tímto krokem já chápu, že je rozumný, ale také komplexní a složitý. Komise eh, si vlastně přisvojuje pravomoce, které nejsou její tím, že přešlapuje e, směrem k pravomocím rady či e, parlamentu. Tady se opravdu jeví e, už věc jako institucionální problém a komise by se měla opravdu věnovat své roli strážkyni smluv. Takže já vás žádám, pane komisaři, se velmi důrazně, ale zároveň eh, velmi pokorně Žádám vás, abyste respektoval nařízení, předložil akt přenesené e, pravomoci a my, e, kolegislativci, rada a parlament, budeme diskutovat o vhodnosti a politických e, důsledcích eventuálního znovu zavedení vízové povinnosti. A pak se rozhodneme, co budeme dělat. Ale je to rozhodnutí, které přísluší nám jako kolegislativcům. Je to rozhodnutí, které musí být přijato parlamentem a radou. Jinak eh, prostě co nám zbývá, abychom eh, zajistili eh, respektování nařízení. Už pak zbývá jenom jedna cesta, ale to bych tady nerad zmiňoval. Opakuji ještě jednou, já jsem přítelem Spojených států a rozhodně si nepřeji znovu zavedení eh, uvalení vízové povinnosti na tuto velkou zemi, ale co chci, co chci eh, prioritně, co chci zcela zásadně, je následující věc a to, aby Kanada a Spojené státy, které aplikují prostě aby tady eh, aplikovali výjimku z vízové povinnosti pro Polsko, Kypr, eh, Řecko, Spojené království, eh, takže nechce, nechci říct, že nerespektují vaši práci a zároveň je pro mě velmi důležitá vyváženost mezi účinností a strategií. Ale myslím si, že by to bylo odstrašující vzhledem k tomu, jak, eh, jak kongres USA váhá, kdyby prostě náš eh, akt přenesené pravomoci eh, těm členským státům, zbývajícím členským státům vnutil vnutil vízovou povinnost, tak by se tedy kongres musel postavit k tomu vízovému režimu pro těch pět států a zároveň by eh, musel se zabývat otázkou znovu zavedení víz pro zbytek. A to, to je velmi důležitý nástroj a eh, kongres Spojených států by patrně intervenoval. Eh, důsledky je třeba hodnotit ale je to komise Komise je jedním z pilířů, zásadních pilířů komplexní struktury, kterou představuje Evropská unie. A komise se musí snažit vyvarovat škod a e, důsledků. Komise musí e, jako strážkyně smluv e, zajistit respektování práva. Já jsem řekl, že to je komplexní a je to skutečně horký brambor, horký brambor, který budeme muset nějakým způsobem společně vyřešit. A komise komise musí něco udělat. Musí eh, zajistit respektování 530, eh, eh, nařízení 539 lomeno 01 a musí vyvíjet skutečně důsledný tlak. Děkuji vám. Děkuji. To stanovisko nemohlo být vyjadřeno jasněji. Paní Sipel je další, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, já jsem panu Diazi Demerovi velice vděčná za tu obsáhlou prezentaci a mohu se k jeho výrokům pouze připojit, pokud jde o otázku konsekventnosti následků. Eh, takže já to vezmu velice stručně, protože i já jsem hluboce znepokojená tím, jaké signály, jaké signály momentálně vysíláme tím, jak s touto otázkou zacházíme. Máme jasnou dohodu, eh, mimo jiné i s Kanadou a s USA, a tam je jasný časový harmonogram, kdy máme umožnit vzájemný bezvízový styk. A on se toho nikdo nedrží. Oni zkrátka to nikdo nedodržuje. Komise váha a ostatní možná také s přijetím aktu přenesené pravomoci, e, také proto, že to může mít určité následky a jak už říkal pan Diaz Demera, e, tak my vlastně eh, nepožadujeme vízovou povinnost od všech občanů USA. Eh, u Kanady nevím, jestli v těchto měsících dojde k nějaké schodě, ale eh, naopak američané jsou zjevně méně zdrženliví. Oni se sami nedrží svých slibů, ale teď nám vyhrožují, že zavedou vízovou povinnost pro všem, všechny členské státy, všech 28. A my nemůžeme jen tak říkat, no ale my teď nechceme reagovat reagovat, nebo mohlo by být nebezpečné reagovat, protože pokud tohle přijde, tak eh, americká vláda nebo kongres budou vždycky říkat, Evropané se nedají brát vážně, s nimi si můžeme dělat, co chceme, nemusíme dodržovat dohody, protože ono to pak nemá žádné následky. A proto si myslím, že otázka, jak budeme postupovat, nebude mít jen dopad na otázku vízové reciprocity a vzájemnosti, ale že jde o obecnou otázku důvěry a zacházení eh, se vzájemnou spoluprácí. A proto si myslím, že je důležité, abychom ten krok učinili, abychom vydali akt přenesené pravomoci a abychom udělali všechno pro to, aby nakonec eh, vznikla vízová svoboda vzájemná pro Američany i Kanaďany i pro 28 členských států Evropské unie. Eh, nemůže to ale být na dalších šest měsíců, nemůže to trvat ještě šest měsíců nebo dva, tři roky. Musí se to stát co nejrychleji. Děkuji, paní Husmanová. Děkuji vám, pane předsedo. Pane komisaři, v posledních dvou letech v souvislosti s nařízením 1289 eh, 2014 komise vyhodnocovala eh, situaci eh, vízové nereciprocity. Situaci, která postihuje miliony občanů v Bulharsku, Rumunsku, Kypru a Polsku. Evropská komise měla jednat, neboli měla přij, přijmout akt přenesené pravomoci. Místo toho 12. dubna, když už bylo po termínu, se komise rozhodla tento úkol přenechat Evropskému parlamentu a radě. To nařízení nicméně hovoří zcela jasně. Pan Claude Moraes už se o tom zmínil. Komise by měla přijmout akt přenesené pravomoci ohledně neexistující liberalizace vízového režimu. vzhledem k tomu, že příslušné třetí země neodstranily vízové požadavky do 24 měsíců od eh, rozhodnutí. A tato lhůta byla letos 12. dubna. A má otázka zní, jak si myslíte, že evropští občané, zejména ti z těch států, kterých se to týká, se na to dívají? Co to dělá s image Evropské unie? Lidé mají pocit, že v Evropě jsou vlastně občané první a druhé kategorie. Může Evropská unie být brána vážně, eh, když něco takového provádí? Evropská komise má být strážkyní smluv. Všech smluv, všech právních předpisů a ustanovení a neměla by si vybírat, co bude dodržovat a co ne. Děkuji. Děkuji, paní Chusmanová. Já jsem zapomněl zdůraznit, že jste stínovou zpravodajkou. Děkuji vám, paní Gabriel, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Ráda bych poděkovala komisaři Avramopulosovi za jeho závazek a za koherentní politiku, kterou provádí ve spolupráci s členskými státy v uplynulých měsících a e, děkuji za jeho úsilí o dosažení vízové reciprocity. Odstranění vízových požadavků je důležité pro celou Evropskou unii a zejména je důležité pro mou zemi, Bulharsko protože bulharští občané stále ještě potřebují výzum, chtějí-li cestovat do Spojených států nebo Kanady. V červenci, kdy jste se, pane komisaři, setkal s Johnem Malcolmem, tak jste učinil velice jasné prohlášení ohledně toho, že se nasnažíte o to, aby úsilí o odstranění víz bylo jasnější a zacílenější. A První výsledky eh, už se dostavily. Eh, minulý měsíc eh, bulharský premiér Bojko Borisov hovořil s kanadským premiérem panem Trudeauem a Kanada už pracuje na odstranění víz pro bulharské občany. V lednu 2017 Kanada začne přijímat eh, bulharské občany bez víz, pokud už eh, do této země cestovali dříve nebo pokud mají vízum do Spojených států. A eh, o nějakou dobu později budou přijímáni bezvízově všichni bulharští občané. tím se ovšem bude samozřejmě pojit několik technických a administrativních potíží, které si možná budou žádat odložení lhuty až na 18. května 2018. Pardon, 1. května 2018. Každopádně tady vidíme poměrně konkrétní výsledky, což je zásluhou Evropské komise. Takže ano, v Bulharsku vidíme určité pozitivní výsledky, ale přesto musíme trvat na tom, že tato otázka je velice důležitá a že lidé nemají dojem, že Evropa se pohybuje stejnou rychlostí a že nejsou občané první a druhé kategorie. Ty výsledky by měly být rychle viditelné a hmatatelné. A já bych chtěla položit velice konkrétní otázku. Domníváte se, že to, co jsme zatím vyjednali s Kanadou, nám pomůže se posunout vpřed eh, i se spojenými státy? Do jaké míry si myslíte, že to pomůže, co můžeme dělat lépe a jaké jsou tady problémy? Děkuji, paní Gabriel. Pan Hala Aho, prosím. Very briefly, uh, what... Děkuji, pane předsedo. Eh, takže eh, eh, takže otázka se týká, jaké jsou požadavky Spojených států na těch pět zemí. To znamená, a myslíte si, že těch pět zemí bude schopno je splnit někdy v dohledné době? Ještě bych chtěl doplnit, že zcela souhlasím s panem komisařem i s komisí a to, že vstoupit v konflikt s USA, to by bylo kontraproduktivní, nemoudré, a nevedlo by to ke kýženému výsledku. Evropská unie je velice heterogenním spolkem zemí a i když děláme jako, že ne, tak pro mě je pochopitelné, že američani nás jako heterogenní, ne, nás jako homogenní spolek nevidí. A já se ptám, tedy jaký může být image Evropské unie v Bulharsku a v Rumunsku, a také si kladu otázku, co to udělá s image EU v jiných členských státech, v těch 23 státech, které pokud přijdou o ten e, systém tedy e, opuštění, opuštění od víza kvůli členství v EU. Mám ještě dva pana, eh, paní Vistrem a pana eh, Radeva, takže paní se Cecília jako další. Tím uzavírám seznam. Děkuji, děkuji pane komisaři, že jste přišel dnes dopoledne, ale já mám pocit, že v podstatě to jenom se opakuje, co jsme již slyšeli před měsícem a nedošlo k žádnému pokroku. Co to je za diplomatický přístup, když víme, že to, co tady máme, by znamenalo přece v respektování usnesení článku 1.4. Především to znamená, že komise by měla eh, eh, vydat delegovaný akt. Já chápu ty důvody za těmi diplomatickými snahami, ale žádné výsledky, žádné výsledkům to zatím nevedlo. A já zcela souhlasím s, pers- s perspektivou eh, zpravodaje a já jsem hrdá, že náš parlament pořád ještě má Eh, kolegy jako Diaz Demera, který eh, chrání občany, chrání občany Evropské unie, staví se za ně velice razantně a eh, především těch pěti dotčených zemí. V něm vidím hrdinu, protože on pořád toto prosazuje proti komisi v tomto případě čehož lituji. A také musím se vás zeptat, pane komisaři, proč? Proč my jako Evropská unie vždycky eh, jak si jsme v takovém mm, druhořadém postavení. Přece my jsme silná ekonomika, takže bychom neměli pořád se vzdávat a ustupovat. A my to děláme pořád dokola, já to nechápu. A z pohledu právního, já jsem také jsem členkou i Jury. Takže musím říct si, že z právního pohledu to je flagrantní selhání, flagrantní nečinnost, flagrantní nečinnost komise. A také by to mělo mít své právní důsledky, což znamená, že tato instituce může v podstatě jednat proti vaší instituci a to bude zcela v souladu s veškerými smlouvami, se vším. A já si přeji, abychom se do té situace dostali. Já bych skutečně ráda, abychom ten problém vyřešili. Také je třeba vzít do úvahy, že máme, eh, že tady je ve hře tolik věcí, různých dohod, smluv z USA. Hovoříme třeba pořád o TTIP my jsme dvě největší demokracie na světě. A pokud tady pořád mezi námi nebude vzájemný respekt, vzájemná úcta, tak jaké jsou vyhlídky eh, do budoucna a pro ty budoucí obchodní dohody. Já jsem hluboce přesvědčena, že komise by neměla už pořád jenom vydávat samá sdělení a dokumenty a měla by začít jednat podle nařízení. Je, jinými slovy, vzít na sebe právní odpovědnost a jednat. A ještě jednou. My, my nejsme přece v druhořadém postavení nějaký outsideri, takže bychom měli se cítit svobodně a sebevědomně. A nejenom se vzdávat jenom, že když na nás hned někdo zatlačí, tak se vzdáme. Ne. Takže to je přece v našem zájmu se dohodnout a reciprocita musí být daná věc. Představte si, kdybychom vyloučili pět států. Ze Spojených států, ve Spojených státech bychom vyloučili pět jejich států a považovali bychom je za druhořadé eh, státy. No já zcela souhlasím s kolegou. Ano, musíme ukázat těmto pěti zemím a jejich občanům, že E, jejich starosti bereme vážně. A jenom, pane komisaři Avrampolosi, takové slovo naděje. Udělejte s tím něco. To je můj apel na vás spolu se spravodajem. Začnete se chovat a jednat zodpovědně. Žádné papíry, žádné sdělení, žádné opakování stejných slov. Děkuji, Cecílie a nakonec pan Radev a poté pan komisař. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, ano, skutečně. Diplomatické úsilí komise je důležité, ano, ale to nás to stálo spoustu času. Skutečně, ano, došlo k pokroku ve vztahu ke Kanadě. V minulém týdnu bulharský premiér eh, byl informován od svého kanadského partnera, že postupně eh, začnou naši občané cestovat bez víz, počínaje rokem 2017 a zcela to nastane do roku 2018. Avšak mluvčí Evropské komise nám tuto informaci nepotvrdil. Pokud jde o ten program, bezvizový program pro občany z Rumunska a Bulharska ve vztahu k USA, moje otázka zní, myslíte si, že po volbách eh, ve Spojených státech lze očekávat určitý pokrok a jaká je časová osa, kterou očekáváte, abychom a kdy budeme tedy vědět, jaká bude americká politika. Nemyslíte si, že to, co dělá komise, je signálem, že pro komisi partnerství s USA a s Kanadou je důležitější než rovnost rovné zacházení s občany EU. Nemyslíte si, že to je důležitější přece snad respektovat evropskou legislativu? To znamená dát na první místo princip solidarity v EU a ne na první místo dávat jenom dobré vztahy s USA a s Kanadou. Děkuji, pane Radeve. A já myslím, že, pane komisaři, byste přišel asi jste to očekával, co jsme tady slyšeli, ale já vím, že vy teď řešíte celou řadu agent a, a určitě vidíte, kolegové ale hovořili velice konkrétně a s velkým zájmem, protože teď mám, měli jsme tři schůzky koordinátorů, pan Dias Demera se zúčastnil a já se zmíním něčeho jiného. Vy jste zmínil to evropské prohlášení, vy jste řekla, doufáte, že výbor Libe bude pořád na to apelovat, ale samozřejmě hm, já doufám, že jste pochopil, že jsme velice odhádláni. My jsme byli ve Washingtonu a tam skutečně hm, jsme vedli velice závažnou debatu na ministerstvo zahraničí a oni pochopili, že nechceme tady mít v Evropě nějaké druhořadé občany, nějaké outsidery. Takže já eh, rozumím tomu, že třeba USA vidí nás trochu jinak, ale výbor Libe udělal maximum, aby tam prezentoval to, co my vidíme jako jasný, jasný závazek, jasnou povinnost, odpovědnost komise. Takže vy jste slyšel tady velice komplexní názor našeho výboru napříč politickými frakcemi, takže o tom není pochyb. A pro nás je to povinnost teď zahájit řízení, abychom vyvinuli politický tlak. Ano, určitě kolegové budou souhlasit, že to je ta správná cesta. Já většinou neříkám takové věci, než začnete odpovídat, ale my eh, vzneseme interpelaci na plénu mm, a eh, budeme, mm, využijeme veškeré procedury a mm, samozřejmě i eh, využijeme tady všechny možné politické nátlaky ze strany členských států. Děkuji, Klode. Ano, to není žádné překvapení, co jsem slyšel, ani jsem neočekával, že mě tady budete vítat s otevřenou náručí. Já jsem realista a mluvím z politiky, takže také chci, aby e, politici se podívali na celou věc politicky. Nejenom právně a teoreticky, ale i politicky. No, to jsem se pokusil v úvodu. Vážení přátelé, vážení členové parlamentu, já jsem si velice pečlivě vyslechl vaše připomínky a souhlasím s vašimi obavami. Také nejsem spokojen se stávajícím stavem. Také mi to leží na srdci. A také samozřejmě my všichni chceme stejnou věc. To znamená plnohodnotnou vizovou reciprocitu pro všechny naše občany cestující do USA a Kanady. Pro všechny cestující. Také jsme si vědomi našich právních závazků. A Komise respektuje právo, ale jsme přesvědčeni, že pozastavit eh, tedy ten vizový režim, to by vedlo k to by nevedlo k reciprocitě, naopak. Ono není v zájmu žádné instituce eh, obracet se opět na soud a soudit se v této věci. To ne. To by určitě asi vedlo plné reciprocitě, ale jak jsem řekl, my vyčerpáváme veškeré, vyčerpáme veškeré vyjednávací možnosti, které máme. A naše politická práce s Kanadou například, tak ta, to asi pravděpodobně povede velice brzy k výsledkům. Co po vás chci? Je, já po vás chci e, více trpělivosti se Spojenými státy tam musíme pokračovat eh, pořád eh, angažovaně stejně a po listopadu. Ano, víme, jaké je tam klima teď a jak lze toto téma využít eh, pro účely vnitrostátní debaty. To je třeba si uvědomit. Já vás apeluji, abyste nám v tom pomáhali. Nevzdáme se dokud nedosáhneme plné reciprocity pro všechny naše občany, jak jsem řekl na začátku. Ale eh, vzhledem ke stávající situaci v USA, k tomu se ještě vrátím, s těmi volbami, které tam čekají, tak není, není žádná šance na úspěch. Já to tady říkám jasně. Jenom pouhé přijetí delegovaného aktu, to by vedlo okamžitě vůbec ještě možná předtím, než Evropský parlament by mohl přijmout svůj postoj k pozastavení toho eh, eh, eh, vizového režimu pro všechny občany, ale i s Kanadou. Myslíme si, že přijetí toho delegovaného aktu by bylo kontraproduktivní pro politický proces. Milá Maria, Mario, Kanada, no, vydal společné prohlášení. Vy víte, že s námi bude spolupracovat na eh, plné reciprocitě eh, upuštění od vizové povinnosti. 11. červenci ministři vydali prohlášení a to bylo na, úplně jasné. Oni slíbili, že na podzim eh, předloží jasná data, termíny pro zrušení vizové povinnosti pro Rumunsko a Bulharsko. Zatím ta data nebyla potvrzena, ale jsem přesvědčen, že velice brzy dostaneme z Kanady dobré zprávy, možná v nadcházejících hodinách. A teď pokud jde o Spojené státy, tam budeme pracovat se stejnou strategií, eh, se stejnou angažovaností. Pan Alaho zeptá na otázku. Hlavní, co, o co hlavně jde Spojeným státům? No, žádný z těch pěti členských států, který potřebuje víza, tak v podstatě e, e, splňuje ty podmínky amerického zákona, to je to je 3% limitu, Kypr 3,5%, Polsko 6,4%, Bulharsko 17,3%, Rumunsko 11,3% a Chorvatsko 5%. 0,3 tedy víz bylo odmítnuto. Takže proto, aby mohlo se upustit od víza, tak by znamenalo, že kongres musí změnit ten limit, respektive ten základ, to znamená tu hranici 3 Ale teď v kongresu není na to správné klima, jak víte. Milá Cecílie, já s tebou nesouhlasím. My jsme toho udělali už hodně. My my vyvíjíme tlak. V posledních deseti letech komise pracovala na tom, aby občané z EU mohli cestovat co nejsvobodněji. Rozšíření v roce 2004 eh, znamenalo, že zde máme hodně případů nereciprocity. V roce 2005 18 členských států Eh, při eh, Schengenu eh, muselo mít vizovou povinnost a teď máme pouze pět členských států, které mají pořád problémy s vízy. Takže reciprocita vždycky byla naší politickou prioritou a budeme pokračovat na tom tak, aby všechny ty případy nereciprocity se vyřešily. Ale já znám pozici vašeho výboru, děkuji vám za to, Cecilia. Taková politická poznámka. Ano, máme právní odpovědnost, ale máme i politickou odpovědnost. A je možné zajistit upuštění od vizové povinnosti pro všechny, Eh, eh, občany, ano, je to možné, ale já chápu to vaše stanovisko. Musíme si některé body osvětlit, o to se snažíme a za to ti děkuji. A ještě jednou závěrem bych chtěl poděkovat, že jste mě pozvali a děkuji za velice upřímnou, konstruktivní diskuzi. Tak to bychom měli pracovat. A budu vás eh, eh, průběžně informovat o pokroku, informovat o všech fázích a krocích. A ještě jednou chci vám všem poděkovat eh, za možnost dnes o tomto tématu s vámi hovořit. Děkuji. Chair, Děkuji vám, pane komisaři. Omlouvám se. Eh, Silvie má něco. Bez toho by to nebylo úplné. Eh, jestli tomu dobře rozumím, tak jste řekl v zásadě to, že odmítám eh, dělat svou práci evropského komisaře, protože politické okolnosti jsou pro mě víc než právo a víc než zájmy evropských občanů. Rozuměla jsem vám dobře a pokud je tomu tak, pokud odmítáte e, svou povinnost plnit, e, tak e, si myslím, že Evropský parlament by mohl mít důvod to přivést k soudu. No, děkujeme, děkujeme. Nikdo si nemyslel, že by to bez tohohle prošlo, ale přece jenom Čas nás tlačí. Moniko, a co ty? Pokud máte ještě vteřinečku, pane eh, komisaři, tady se rozvíjí takové malé drama. Pan Diaz de Mera má patrně také právo si vzít slovo. Takže, pane Diaz de Mera, budete posledním řečníkem. Prosím. Já, senor presidente pane předsedo. Dobře. Pane komisaři. Ano, skutečně. To je politická diskuze, kterou jsme zde vedli, ale již jsem řekl předtím, že zde jde o procedurální diskuzi, jde o procedury, jde o eh, splnění příslušného eh, eh, nařízení a 539 lomeno 1. A vy víte, o co jde. My budeme velice e, nároční, velice budeme důslední v našich nárocích. A já to tady říkám. Říkám to i panu předsedovi Moraesovi. Panu... My budeme muset e, vyvíjet nátlak. To budou teď naše požadavky. Nátlak na komisi, to je jasné. A zde Eh, tedy stav mysli kongresu v USA, tak v podstatě to je neslučitelné se stavem mysli Evropského parlamentu. A já, to je to, co vám říkám, je věc je strategická. A je, eh, protože většinou samozřejmě strategie se nepublikují, strategie se dělají, ale já ji budu publikovat teď. Tak se podívejte. Eh, delegovaný akt jeho přijetí. No přijměte ho, přijměte ho a uvidíte, co s tím udělá kongres. Ale je třeba jim to předložit, jeho třeba přijmout, protože to je váš nástroj, to je vaše zbraň, základní zbraň pro vyjednávání. A oni budou muset s tím něco udělat. A to znamená, protože budou jaksi v ohrožení budou muset něco s tím udělat. A to znamená, řeknou si, a budu moci já, teda teď kongresy řekne, budeme moci vrutit víza všem 28 státům, to bude ta diskuze v kongresu. A to je to, co by, mělo vyprovo- by měl vyprovokovat ten delegovaný akt. A uvidíme. Přijměte delegovaný akt a uvidíme, co se stane. A zde potom parlament a rada přijmou definitivní rozhodnutí ale je třeba, abyste ho přijali. Takže my budeme trvat na těchto požadavcích a my samozřejmě by eh, chápeme vaši diplomatickou eh, schopnost, ano, ale tady eh, náš parlament bude takto na vás tlačit. Ano, já se velmi omlouvám, že pro Eh, to protahujeme. Chtěl jsem eh, skončit s touto procedurální záležitostí, ale řekl jsem, že eh, už předtím, že prostě zahájit tu procedurální záležitost je prostě jedna věc, ale nikdo se nemůže chovat eh, takovým tím paternalistickým způsobem k výboru Libe. Pokud eh, uděláte to, co říká pan Diaz de Mera, tak vlastně on vám tady dává valnou ruku, abyste zahájil ten postup a E, nemůžete vůbec mít pochyby o tom, co chce náš výbor. Prostě e, bude tady otázka na plenárním zasedání, uslyšíte přesně to samé, co jste slyšel zde, takže my chápeme e, ty politické okolnosti, chápeme ovšem také procedurální okolnosti a myslím, že by to nikdo neformuloval lépe než náš pan kolega Diaz de Mera a je tady prostě právní eh, určitá eh, odpovědnost a eh, právní nárok a zároveň politické okolnosti, pak jsou tady otázky partikulární otázky těch jednotlivých zemí. Jistě, je toho hodně, ale proč nezahájit tedy to řízení? To je jedna věc. Chcete k tomu ještě něco říci? Takže pokud se ptát eh, politika před, eh, sedícího před mikrofonem, zase se něco říci, no, já bych tady chtěl o něco požádat eh, vy nakládejte na nás větší tlak a tím budeme mít víc argumentů v ruce. Děkuji vám za vaši přítomnost a děkuji kolegyním a kolegům také za to, že přišli a za jejich příspěvky. Mr. Nudge is on his way. Um, Kolegyně, kolegové, teď je před námi bod číslo 11 a zpravodaj se blíží, už je na cestě. Takže minutku strpení, prosím. Takže kolegyně, kolegové, pokud se chcete zúčastnit rozpravy, prosím posaďte se a můžeme začít s bodem číslo 11, což je situace v oblasti základních práv v Evropské unii v roce 2015. Naším zpravodajem je Josef Nagy a e, možná pár slov úvodem. E, zabýváme se pozměňovacími Eh, návrhy. Jedná se o výroční zprávu o situaci v oblasti základních práv Evropské unie. Jak eh, víte, je to jedna z klíčových eh, výročních zpráv v tomto našem výboru. Je to taková napříč jdoucí analýza. 800 86 pozměňovacích návrhů a náš pan zpravodaj to bude také teď Eh, uvádět a samozřejmě stínoví zpravodajové si následně mohou vzít slovo. Eh, nejprve tedy zpravodaj, aby začal s analýzou 900 860 pozměňovacích návrhů. Jste připraven, pane zpravodaji? Prosím, děkuji. Takže řekněme to takhle. Nejprve bych chtěl poděkovat všem kolegyním a kolegům za zaslané pozměňovací návrhy k eh, textu zprávy. Je jich 986 je to poměrně dost a do, dlouho trvá také, než se všechen tento text přeloží. Takže my se teď z nich snažíme vytvořit kompromisní pozměňovací návrhy máme 111 pozměňovacích návrhů eh, jenom do toho úvodu k eh, bodům úvodních ustanovení, takže dovedete si představit, jak to celé vypadá. Chci eh, poděkovat tady všem kolegyním a kolegům, kteří se podílejí na vypracování kompromisu, aby jsme o tom mohli hlasovat. Chtěl bych eh, vás informovat o tom, jak vlastně eh, funguje naš, eh, naše práce, jaký máme systém. Nepřijímáme pozměňovací návrhy k tématům za rok 2016. To je docela důležité, protože řada pozměňovacích návrhů se týká témat z roku 2016. My ale vypracováváme zprávu k roku 2015. Například eh, máme pozměňovací návrh eh, k návrhu usnesení ke směrnici o boji proti eh, obchodování s lidmi. To zase není téma pro rok 2015. Také nepřijímáme eh, pozměňovací návrhy ke specifickým eh, případům Evropského soudu pro lidská práva, kde jsme Eh, dali určitá doporučení. Já všechny užitečné pozměňovací návrhy přijímám, ale zároveň se musíme snažit, abychom se vyvarovali duplikace. Eh, potom jsou tady pozměňovací návrhy, které se vztahují k právnímu státu jako tématu. Eh, paní Sophie Inveld dělá v tomto směru obrovskou práci a my nemáme ambici Eh, nějak revidovat eh, tu část, eh, tu, tu její zprávy, zprávu. Nemáme v ambici nějak duplikovat to, co ona vytvořila nějakými pozměňovacími návrhy, takže se snažíme postupovat trošičku obecněji z pohledu těch základních práv. Řada užitečných pozměňovacích návrhů eh, byla zaslána eh, mezi skupinou ohledně eh, práv dětí, například práva těch nedoprávázených mladistvých a dětí. Tady se jedná také o systém takového dozorování nad dětmi, sdílení informací E, o tom tam také hovoříme. Pak tady bude ještě nová kapitola o e, fyzických právech. Je tady e, už toto obsaženo v návrhu zprávy. Jak vidíte, je to poměrně důležité téma v našich časech. Jedná se o propojení nových, pardon, digitálních práv. Jedná se tedy o takovéto vše, všechnu tu oblast eh, zneužívání eh, přes internet, eh, přes drony, do toho také spadají práva dětí v této oblasti a musím říct, že nechci se nějak utopit v detailech kolem velice konkrétních témat, tématech, eh, protože ta jsou eh, řešena v oddělených, eh, v, v jiných textech. Takže prosím o pochopení. Ne všechny tyto pozměňovací návrhy, jak jsem řekl, jejich 986, mohou být začleněny do našeho textu a my opravdu tvrdě pracujeme na tom, abychom vytvořili kompromisní znění pozměňovacích návrhů, které by opravdu dobře odrazily dobře dobře eh, zrcadlili všechny vaše zásadní obavy, které se k tomuto textu vztahují. Takže věřím, že uděláme úplný obrázek eh, o situaci v oblasti základních práv v roce 2015 a už teď se těším na vaše připomínky. Eh, děkuji, pane Nádi. Tak to je samozřejmě obrovský objem práce, který máte před sebou. A je tady několik kolegů, kteří by se chtěli vyjádřit k těm pozměňovacím e, návrhu, takže Kristýna jako první, prosím. Ne, Kristián, pardon. Kristýna? A, Kristýna. Děkuji za toto slovo úvodem. Já bych se s dovolením vrátila k několika pozměňovacím návrhům, které jsem předložila s kolegyní Sylví Guillaume eh, s cílem ještě obohatit tuto zprávu v některých bodech, které se nám nezdály být eh, dost podrobně eh, rozpracovány a bohužel se jedná i o starší věci ne, eh, než eh, ty, které se týkají roku 2015. Například násilí na ženách. Je to zásadní pošlapávání základních práv a také brutální forma diskriminace, která je často eh, a najednou příčinou a důsledkem nerovnosti mezi muži a ženami. Je to nepřípustné a to vše se týká celé Evropské unie. Má to dopady nejenom na oběti, děti, ale na všechny občany. Je jasné, že ženy a dívky nejsou všude stejně chráněny eh, napříč eh, členskými státy. Takže je třeba zintenzivnit boj e, proti e, násilí na dětech a ženách. Je tady otázka ratifikace Istanbulské úmluvy ze strany Unie a všech členských států. Následně by komise měla navrhnout text specifické směrnice. Chceme také ještě zdůraznit dva další body. Je třeba chránit všechny oběti sexistického násilí, včetně dalších zemí a e, Eh, sexistické násilí, ať už je její forma jakákoliv, je, eh, není nikdy ospravedlnitelná A rovněž musíme dbát na základní práva eh, obětí obchodování s lidmi, přistěhovalců a uprchlíků. Rovněž jsme proti tomu, aby nedoprovázení na mládež a oběti obchodování s lidmi byly administrativním způsobem zadržování. A v závěru jsme také předložili několik pozměňovacích návrhů ohledně jednoho zásadního aspektu, který ve zprávě není. Jedná se o ochranu e, právního státu. Je to jeden ze základních e, principů e, Evropské unie a je to klíč k respektování lidských práv. A již v roce 2015 to bylo bohužel aktuální. Je třeba tento dopad evropského právního státu zdůraznit Myslím, že jsme o tom hovořili již v roce 2015. Evropská unie by se měla ujistit, že členské státy dodržují lidská práva na každodenní bázi. Děkuji za pozornost. Děkuji vám. Ana Maria Koraca Bild, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěla eh, pogratulovat eh, kolegovi eh, Josefu Naďovi k tomu, že začlenil tolik pozměňovacích návrhů. Pokud jde o kapitolu eh, dětských práv, tak já jsem eh, spolu předsedkyní eh, mezi skupiny pro dětská práva a mám z toho velkou radost a vyzývám kolegy, aby tuto kapitolu podpořili. Jde tady o ochranu práv dětí na internetu, o zákaz profilování a přímého, eh, přímých agresivních reklam a o ochranu eh, úda, osobních údajů dětí. Jde tady o násilí na dětech, o pohřešované děti a já opravdu doufám, že to všichni podpoříte. Chtěl bych využít této příležitosti k tomu, abych řekla, že vzhledem k tomu, že tohle je zpráva o základních právech, a v Evropě sílí extrémní pravice, musíme si neustále připomínat, že homofobie, šikana, e, diskriminace na základě e, sexuálních e, sexuální orientace a příslušnosti, to všechno je porušování základních práv. Já bych chtěla znovu připomenout radě a komisi, že směrnice o nediskriminaci, která je zablokovaná v radě, by se měla pohnout z místa že tohle je otázka základních práv. A já doufám, že tahle zpráva je příležitost k tomu posunout se z místa v otázce boje proti diskriminaci. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Katerina Kiniči, prosím. Ano, děkuji, Klode. Já chci poděkovat kolegovi Naďovi a všem stínovým zpravodajům za obrovskou práci a především za to, co ještě udělají. Chci poděkovat za to, že jste věnovali velkou pozornost, stejně jak řekla kole, kolegyně Koraca Pilt, eh, právě ochraně práv nezletilých osob velice rychle bych chtěla zmínit ale jiný aspekt, a to je, že dnes je nutné do základních práv i dát práva ochrany osob proti rizikům na webu a především možnost vložit tam právo eh, na povinnost, povinnost, eh, že eh, tam nesmí být obsahy, které narušují důstojnost. Bohužel v různých zemích, včetně mých zemích, ano, tam jsou obsahy, které třeba vedou k sebevraždám. A to se týká hodně žen a i dětí, nezletilých osob. Bohužel často nezletilé osoby jsou i obětmi kybernetické šikany a dalších podobných aktů na webu Chci poděkovat kolegovi za tu práci a zdůraznit, že je třeba tam vložit i podobné právo na podobnou ochranu a k tomu i předložíme pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji Silvi Ivan Kaufmann. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěla mluvit jménem stínového zpravodaje za SD Petra Niedermillera, který tu dnes nemůže být a tímto se omlouvá. Já to přečtu. Pan Niedermiller říká, chci nejprve poděkovat zpravodaji a stínovým zpravodajům za práci na pozměňovacích návrzích, kterých máme i letos poměrně hodně. Obecně mohu říci, že jsme podali pozměňovací návrhy, abychom rozšířili oblast působnosti zprávy a zahrnuli více témat a aspektů a skupin, které se systémově opomíjejí. Nejprve bych měl zmínit problém eh, principu právního státu. Právní stát je nutnou podmínkou pro dodržování základních práv, jak potvrzuje komise a rada. Ehm, v roce 2015 se objevilo mnoho otázek týkajících se právního státu, zejména v Maďarsku a v Polsku. Zdá se mi zjevné, že nemůžeme zprávu přijmout, zprávu o základních právech, aniž bychom zmiňovali tyto otázky a to, jaké řešení si pro ně představujeme. Samozřejmě nemusíme opakovat příslušné paragrafy zprávy Infeld, ale musíme to zmínit a několik frakcí podalo pozměňovací návrhy v tomto smyslu. Domníváme se, že práva eh, LGBT lidí chybí z této zprávy a proto jsme podali mnoho pozměňovacích návrhů o, zpráva, o, o právech eh, LGBTI. Právě tak eh, v sekci o genderové rovnosti a všude tam, kde to bylo ve zprávě relevantní. Rozšířili jsme také rozsah podkapitoly o násilí na ženách, abychom to vztáhli na širší problém genderové rovnosti je zapotřebí zdůraznit sexuální a reprodukční práva, zejména ve světle nedávných událostí v Polsku a vzhledem k současnému stavu potratové legislativy v Polsku nebo například v Irsku. Pokud jde o Romy, Smazali jsme odstavec o žebrání s dětmi, protože to implicitně eh, odkazuje na eh, Romy a jde o zjednodušený předsudečný eh, obraz velice složitého fenoménu. Domníváme se, že kriminalizace žebrání není řešením. V Maďarsku došlo ke kriminalizaci bezdomovectví. Od, to odsuzujeme a odmítáme systematickou a institucionalizovanou diskriminaci e, proti e, Romům. E, domníváme se, že je potřeba specifická podkapitola o svobodě projevu, svědomí a náboženství a zdůraznit nezávislost médií a novinářů. Nedávné zrušení maďarského levicového deníku bylo případem eh, vměšování politiky do pluralismu médií. Potřebujeme také záruky svobody náboženství, zejména vzhledem k nedávným případům eh, antisemitské a antimuslimské diskriminace. Eh, to jsou některé body, které považujeme za nutné ve zprávě zmínit. Po včerejší schůzi stínových zpravodajů mohu říci, že se těším na konstruktivní debatu a práci na kompromisních eh, návrzích. Přesto nás ještě čeká dlouhá cesta, než budeme schopni zprávě zprávu v listopadu přijmout ve výboru. Děkuji Silvi Ivon. Zapomněl jsem na někoho? Ne, v tom případě mohu dát slovo znovu panu Naďovi, panu zpravodaji. Děkuji vám. Děkuji, vážení kolegové, za komentáře. Jak vidíte, jde o obrovskou šíři problémů. A čeká nás se stínovými zpravodaji těžká práce, abychom našli místo pro všechny e, názorové pohledy. Chtěl bych poděkovat za všechny pozměňovací návrhy, ale zejména za ty, které se týkají e, práv dětí. Na počátku své práce jsem zmínil, že bychom se chtěli soustředit na určité aspekty které často nebývají pokryty dalšími zprávami. A tyto, nebo těchto problematik se dotékají pouze pokud jsou tam určité body z roku 2015, pokud se jich týkají události z roku 2015. Takže tady velice důležitá jsou práva dětí. Ve všech kapitolách a zejména v kapitole o dětech, která se na ně specificky zaměřuje. Abych tedy mohl nějakým způsobem zareagovat, tak eh, budeme se zabývat také otázkou právního státu ale nechtěli jsme se pustit tou cestou obvinování, e, ostouzení. A chápu kolegy, kteří by možná rádi využili i toto fórum k provozování národní politiky, ale myslím si, že tady jde o mnohem vyšší úroveň a musíme e, říkat obecně jaká je situace v Evropské unii. Pokud jde o to žebrání s dětmi, tak e, jsem si poměrně jistý, že tady jde o nedorozumění. To není žádné ostouzení Romů. To je téma, o kterém musíme diskutovat protože i v tomhle městě, i v, v každém městě k tomu dochází. Vůbec to nemá nic společného s etnickou příslušností. Je to zkrátka zneužívání dětí. A když hovoříme o právech dětí, tak nemůžeme eh, přivírat oči nad tímto jevem, protože by se to možná mohlo dotknout eh, toho či onoho eh, národu či etnika. To, to, to si nemyslím, že je dobré stanovisko. O této otázce ale musíme mluvit na, na schůzi stínových zpravodajů. Děkuji vám tedy moc krát a těšíme se na další práci. Děkuji vám. Hlasovat ve výboru Libe se bude 17. listopadu. Teď máme hlasování v 10.40, kolegové, takže teď, pokud by vám to nevadilo, si uděláme pauzu až do 10.40. Juan Fernando chce něco říci? Technickou připomínku? Ano. Ano, je to opravdu organizační připomínka. Možná bychom mohli eh, teď si dát eh, prezentaci situace v trialogu ohledně vízového kodexu ještě před tím hlasováním. Protože jsou tu určití kolegové, zejména stínoví zpravodajové, kteří potom musí jít na jinou schůzi. Já jsem teď mluvil s paní Valero a ta to tak přesně má. Ta má být potom už na jiné schůzi a ráda by se účastnila diskuze o eh, situaci vízového kodexu. Mohli bychom, mohli bychom to probrat teď? Ano, pokud to nikomu nevadí, tak bychom mohli takto efektivně využít čas. Dobře, děkuji Juane Fernando za tento návrh, já velice rád zaplním čas. Omlouvám se všem, kteří chtěli kávu. Dobře, i já jsem chtěl kávu, já jsem chtěl přestávku, přiznávám. Nicméně budu, konat svou povinnost a otevřeme bod eh, o revizi vízového kodexu. Přesouváme se tedy k bodu 4, jde o prezentaci situace v vyjednávání v trialogu velice rychle. 16. března jsme hlasovali o této zprávě ve výboru, dali jsme mandát zpravodaji a vyjednávacímu týmu, aby zahájil vyjednávání s komisí a radou a snažil se o dohodu v prvním čtení. Vyjednávání začalo za nizozemského předsednictví a pokračuje i za slovenského předsednictví. Já teď dám slovo nejprve zpravodaji a potom eh, dalším eh, kolegům, kteří by se chtěli vyjádřit. Takže Juane Fernando, máte slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Děkuji všem kolegům, že mi dali možnost prezentovat stav věcí. Asi všichni víte, že to je důležitá agenda, důležitá příležitost, jak eh, novelizovat vizový kodex podle příslušných článků eh, Lisabonské smlouvy a eh, smlouvy o fungování EU, měli bychom mít společnou vizovou politiku. Měli bychom mít společný vizový kodex, stejně jako bychom měli mít eh, společnou ostrahu externích hranic. A tak zajistit volný pohyb osob ze třetích zemí na území EU. Jde o to, že po iniciativě komise, tak zde my, parlamentu, my jsme tady tak narazili na nedostatek politické vůle v radě, která nechtěla se pohnout a směrem ke kompromisu s Evropským parlamentem. To znamená, že výbor Libe, s výborem Libe se chtěla dohodnout. A mm, absence politické vůle mm, e, se projevila v celé řadě velice závažných jednání s radou, a to především v trialozích které se konaly. Zrovna včera jsme se sešli se slovenským předsednictvím, s předsednictvím komise, panem Gutem a my jsme mm, prošli celý ten návrh, eh, především otázku humanitárních víz, potom jsme diskutovali o spolupráci se zeměmi, které jsou ochotny dohodnout se na readmisích z EU. A poté jsme, se zabí, potom jsme diskutovali o e, delegovaných a prováděcích aktech, především pokud jde o a praktické aplikace víz, pokud jde o povinné zastupování, pokud jde o definici blízké rodiny a dále Mm, jsme diskutovali o, těch, eh, o tom mechanismu mnohonásobných výz, vícenásobných výz. A žádná z těchto kapitol nezaznamenala žádný signál dobré vůle ze strany rady. My jsme ukázali naši vstřícnost, dohodnout se na kompromisech, my jsme ukázali, že jsme připraveni podstatě udělat i ústupky od toho původního stanoviska, tak jak to vyjádřil zpravodaj, stínový zpravodajové. To znamená, mm, e, byli jsme ochotni ustoupit z pozic výboru Libé, abychom e, jim šli vstříc, ale od nich nevyšel žádný signál. A pokud toto by byl pouze jediný případ, kdy se to děje, no tak by to tak hrozné nebylo, ale ono to není jediný případ. Máme celou řadu dalších agent, které se vlečou a jsou zablokovány a opět, protože naráží na neschopnost rady pochopit, že my jsme spolu zákonodárným orgánem, že, eh, že legislativní rozhodnutí nepřijímá pouze rada jako to kdysi bývalo, ale po Lisabonské smlouvě nikoliv. Takže my jsme zásadním spolu rozhodovacím orgánem a oni to nechápou. Ještě bych tomu doplnil, abyste si uvědomili, jak situace je závažná, že tady nejde o humanitární víza. My jako Evropský parlament my přece máme právo Eh, přijít s tím návrhem humanitárních víz. Proč? Protože jsme konali tady celou řadu slyšení eh, s různými experty, právníky, humanitárními organizacemi, nevládními organizacemi, církvemi a mm, zástupci občanské společnosti, eh, kteří jsou si vědomi tragické dimenze humanitární krize EU, my tomu říkáme uprchlická krize, ale tady nejde pouze o humanitární krize, a kde oni nechtějí s tím nic udělat. Ne. Tady jde o to, že oni nechtějí udělat žádný krok směrem ke kompromisu, e, který by se týkal spolupráce v readmisích. Pokud jde o delegované akty, pokud jde o povinné zastupování, tam jde o to usnadnit vydávání víz pro tolik lidí nebo nechtějí ustoupit eh, u definice mm, blízkých příbuzných, takže pokud rada nechce spolupracovat, no tak žádná legislativa přijatá nebude, vůbec žádná, protože vypadá, že nechápou, že proto, aby tato legislativa byla přijata, tak nás potřebují. protože i my zasahujeme do zákonodárného procesu a pokud to nechápou, to se netýká pouze tohoto případu, ale celé řady dalších důležitých agent, jako je asilový balíček, jako je revize Schengenu a tak dále, no, tak v blízké budoucnosti nebudeme přijímat žádnou legislativu. Potom to znamená, ke konci našeho funkčního období to budou katastrofální výstupy z Evropského parlamentu. A to by jim přece mělo ležet na srdci, protože tady jde o celou Evropu. Já to tady mluvím vážně. Děkuji, jeden stínový si přeje slovo kolega. Kolegyně Bodel, děkuji. Já bych chtěla podpořit zpravodaje, protože rada vůbec nereaguje. A to není jediný případ. Úplně máme stejný trialog o tom mechanismu pozastavení, kde rada opět nechce udělat žádný krok a třeba odpověď k humanitárním výzum je, no přece již máme národní víza, to se může využívat. No, to ale nefunguje. A my víme, když víme, že to nefunguje, žádná země to nepoužívá, tak bychom s tím něco měli udělat a změnit. Tudíž jenom chci vyjádřit podporu zpravodaji Eh, při jednání na trialogu je třeba, abychom vystupovali silně, protože, jak jste správně řekl, rada eh, eh, jak si s námi nechce počítat, jako se spolu zákonodárným orgánem a rada to musí pochopit, že my jsme také zákonodárný orgán, takže to jsem chtěla dodat. Děkuji a za EPP pan Becker. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád také do, ještě eh, zopakovat to, co jsem několikrát eh, řekl. V os, různých osobních jednáních eh, jsem řekl, že v podstatě žádné kroky rada nepodnikla, žádný pohyb a my velice podporujeme proto našeho zpravodaje v jednáních s radou, ale uznávám také, že rada není příliš ochotná zahrnout humanitární víza do legislativy Takže tak, jak je to i figuruje v rozhodnutí komise, ale rada argumentuje, že pravidla pro humanitární víza nesouvisí s novými pravidly vízového kodexu. To souvisí s biznismeny, e, turisty a umělci. A proto e, je to ten jediný bod, kde rada klade odpor e, obrovských rozměrů. E, já uznávám, e, já neupírám ty ostatní body, ale to je pouze vyjednávací taktika, která je samozřejmě logická. A kdo už někdy vyjednával v trialogu, tak ví, že to je úplně normální vyjednávací taktika že si držíte jaksi pro sebe určité body do kompromisu tak aby, přestože ten, o ten kompromis v konečném důsledku usilujete. Ale nějaké takové, myslím si, že kompromis je možný, a v otázce příbuzných tu vidím jeden aspekt, který například je velice přesně definován v, základním v základních právech EU. Příbuzní jsou definovaní v základních právech EU, nemohou to samozřejmě být prarodiče a vnuci. Proto eh, je kompromis možný a eh, já jsem zcela jasně proti stopnutí tohoto vyjednávání. Eh, já se domnívám, že u humanitárních víz je, to, je nutné to, co eh, pan zpravodaj eh, sám požaduje od rady, a sice jasný signál pro humanitární výzum a podle mého názoru to může být snadno použitelné a že se tomu, k tomu můžou rada, parlament i komise zavázat, že v následující legislativní práci na resettlement může být zakotveno humanitární výzum, tak jak bylo formulováno v tom kompromisu. Já apeluji na nás všechny, abychom tuto novelu vízového kodexu nepoužívali k tomu, abychom škodili těm, pro které je určená protože to je spousta eh, lidí ze třetích států, kteří jsou důležití pro Evropu. Eh, to jsou biznismeni, eh, turisté a ti, kteří nám všem dělají radost, neboli umělci. Takže já teď nechci, aby z naší strany jsme nějak jim to upírali a defin, nějak je definovali jen proto, že rada to takticky tímto způsobem dělá. Podle mého názoru to můžeme vyřešit. Spravodaj v mnoha fázích tohoto vyjednávání prokázal obrovskou šikovnost a já jsem si jistý, že ji bude prokazovat i nadále. Ale nesmíme se stahovat, nesmíme vytvářet takovou situaci. Děkuji. Děkuji a nakonec Cecilia Wikström, prosím. Děkuji. Já to vezmu velice stručně, protože náš stínový zpravodaj je pan Gerard Depre, který tu dnes není. Chtěl, abych vzkázala, že plně podporuje zpravodaje a že stojí za ním a doufá ve velice dobrý výsledek. Chtěla bych také využít této příležitosti k tomu, abych to tež vyřídila ohledně zprávy paní Guillaume o bezpečných zemích původu. Tam také podporuje zpravodaje. Děkuji, Cecilie. Vzhledem k tomu, že jsme změnili pořadí bodů, tak tu nemáme předsednictví a komisi. Můžeme ale vyřídit komentáře od stínových zpravodajů. Děkuji ještě jednou Juanu Fernandovi za to, že navrhl, abychom tento bod vzali teď nevím, jestli teď můžu riskovat, že vezmeme další trialog od paní Guillaume, zvládneme to za dvě minuty, co myslíte? Já si myslím, že to nestojí za to riziko. Co myslíte vy? Dívám se na zpravodajku. Říkala jsem, pane předsedo, že se zařídím podle vás. Pokud chcete, abych mluvila, budu mluvit. Pokud chcete, abychom počkali na hlasování, budu s ostatními čekat. Myslím, že máme do hlasování 60 vteřin, takže tak eh, teď to ještě dovysvětlím. Chtěli jsme možná ještě stihnout eh, jeden bod před hlasováním, protože eh, jsme to chtěli využít, tu pauzu do hlasování. Jeden bod jsme probrali, ale to je tak asi vše. A bod paní Kijom probereme později. Takže kolegyně, kolegové, jakmile se usadíte, budeme moci začít s hlasováním. Dvě rychlá hlasování ke schválení časového harmonogramu, až budou všichni připraveni. Jo. Yeah, let's go. Is everyone ready? Tak jste všichni připraveni? Já vím, že vy jste připraven, Tomasy, ještě kontroluji ty ostatní, takže pokud je tomu tak, můžeme začít hlasovat. Máme elektronické hlasování, bod 12, jedná se o automatizovanou výměnu údajů týkajících se údajů o DNA v Dánsku. Ještě chviličku počkáme. Takže prosím všechny o chvíli pozornosti. EPP, koordinátorka EPP hledá kartu, dobře. Tak, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Hlasovali všichni, končím hlasování. Dobře. Nevím, či to byla zpráva vlastně. No. Aha. A automatizovaná výměna údajů ještě jednou, týkající se tentokrát daktyloskopických údajů v Dánsku. Prosím, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Dobře. Všem velice děkuji. A to je konec elektronického hlasování. Děkuji vám. Bod 14. Schválení harmonogramu schůzí výboru LIBE na rok 2017. Koordinátoři návrh schválili, eh, ten byl potom všem poskytnut. Eh, souhlasí všichni? Dobře, děkuji. Takže tohle už je skutečný konec elektronického hlasování a hlasování obecně. Děkuji všem. Takže bod 15. Pokud nezůstáváte na tento bod, tak vás požádám, zdali byste opustili sál co možná eh, nejrychleji a potichu. Bohužel pravod 15 tady nemáme eh, Anu Gomez, pravodajku, možná, že je na cestě, takže bychom mohli... Aha, paní Guillaume, vaše chvíle nadešla. Teď je to ten moment a eh, to místo, co myslíte? Takže bod 3, ne bod 15, ale bod 3, je to zpráva paní Guillaume. Otázka trialogu. Bod 3. Vytvoření společného unijního seznamu bezpečných zemí původu pro účely společných řízení, pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany. Je to tedy eh, otázka stavu, v jakém se věci mají. 13. září se konal první trialog a paní Guillaume nám dá aktuální informace. Prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Jak se to řekl, došlo k prvnímu trialogu. 13. září, další bude 19. října a jak víte, tak jsme ve výboru LIBE přijali stanovisko 13. neomlouvám se, 7. července letošního roku. Myslím, že se jedná o text kvalitní, s posílením e, důsledků harmonizace, e, s zlepšením metodologie ohledně hodnocení třetích zemí, o které tady jde, a rovněž také s mechanismem revize, který je rychlejší a pružnější než ten předchozí. Rovněž jsme e, tady potvrdili určitý procedurální rámec v rámci základních práv, který je posílen. Takže začali jsme diskuze s radou Jednalo se tedy, eh, co se týče eh, obecného eh, kontextu, že vám asi nemusím říkat, že z různých důvodů ten, ta diskuze nebyla jednoduchá, protože navržený seznam zemí, tam to prostě nebylo úplně jednoznačné, zvlášť ta koncepce bezpečných třetích zemí a užití tohoto konceptu Eh, a pře, pře, jak si eh, otázka toho, že se příliš eh, spoléhá na tyto bezpečné třetí státy. Pak je tady otázka společného režimu. Zatím nemáme hodnocení předchozího AKI, který je pouze z roku 2013 a to je prostě problém Eh, pokud jde o obsah a pracovní metodu. Eh, chci na tom trošičku bazírovat. Eh, jinými slovy, máme tady obrovskou práci v oblasti koordinace, abychom zajistili koherentní přístup u těchto průřezových témat. Tato koncepce evropského seznamu bezpečných zemí původu, to se objevuje vlastně ve všech textech, ve všech textech navržených komisí, eh, ve všem, co se objevuje na jednáních. Já jsem samozřejmě s Laurou Ferraro, eh, Ferrare o tom diskutovala, když hovoříme o nařízení, tak jaký postup zvolit, protože ustanovení ohledně eh, bezpečných zemí, tak jak jsou v nařízení, by měly být přeneseny zaneseny eh, ve své celistvosti do toho procedurálního nařízení. Takže tady jde o respektování eh, pozic, které, eh, stanovisek, které byla přijata. A teď tedy ohledně toho trialogu a dalších etap je třeba si říct, že to je jako obdobné jako v jiných Eh, diskuzích. S radou se nemůžeme shodnout v celé řadě bodů, především v oblasti harmonizace. My jsme eh, vlastně eh, ty národní seznamy bezpečných zemí zrušili, abychom dali přednost evropskému seznamu bezpečných zemí. Rada toto nesleduje velmi příznivým okem a chce zajistit konzistentnost tě, toho evropského seznamu s těmi národními. No to E, samozřejmě e, pokud chceme harmonizovat věci, tak to moc nevidím e, jako možné. Navíc si myslím, že by to zhoršilo situaci v dlouhodobějším hledisku. Další specifický bod, o kterém jsme diskutovali, je otázka základních práv. Jak už jsem řekla, my jsme posílili některá práva, například prostřednictvím těch těch odvolání a e, otázku e, nedoprovázených mladistvých e, a nezletilých. Tady si myslím, že je poměrně dost obtížné se zabývat evropským seznamem bez ohledu na ty další oblasti, o které jde. A třetí velká oblast je oblast metodologie, protože my jsme chtěli přišknout specifickou úlohu některým organizacím, například Mezinárodní organizace organizaci pro uprchlíky či dalším mezinárodním nevládním organizacím při vypracovávání seznamu. Ne že bychom chtěli vytvořit nějaký další, eh, eh, nějaké další fórum, ale mít tady prostě eh, určité pomocné Eh, odkazy. Takže tady je eh, prostě eh, určitá strategie obcházet věci. Evropská rada chce, či rada chce některé věci jaksi obejít, prodlouž, posunout. Ten seznam třeba chce řešit v souvislosti s nařízením o asilovém řízení. Pak se zdá, že komise by to ráda celé uzavřela co nejdříve a velice upřímně Eh, když diskutujeme se stínovými zpravodaji, no tak ono se to ještě bude, eh, pro, eh, ono to bude pokračovat, ale už jsem neformálně neformálně hovořila se, se stínovými zpravodaji a nikdo prostě nechce se nějak dotknout toho horké, té horké brambory. Je tady otázka toho evropského seznamu, to chceme vyřešit a co není uspokojivé, je, že harmonizace základních práv představuje přidanou hodnotu eh, pro Evropský parlament. Takže pokud tomu textu odebereme eh, tyto aspekty, tak eh, z toho základního textu opravdu opravdu nezbyde něco, na co bychom mohli být hrdí e, něco, co by nám mohlo vys, e, vysloveně konvenovat. Takže budeme muset e, pokračovat a budeme muset dost tvrdě stát na svých stanoviscích jako Evropský parlament. Děkuji. Předseda, děkuji, tak to bylo velice souhrné. A ta zpráva je Eh, opravdu zásadní, výrazná. Nevím, jestli se někdo z kolegů chce připojit. Eh, je to poměrně eh, vypovídající zpráva a děkuji. Ještě někdo? paní Ana Gomez zatím není v sále. Každopádně děkuji, děkuji Silvi za E, vstřícnost. Takže paní Gomez tady kolegyně a kolegové ještě není, bod 15 tedy zatím nemůžeme řešit a e, táži se, zda bychom mohli přejít k bodu 5. To je... E, aha, čtyři. Výroční zpráva o ochraně finančních zájmů Unie za rok 2015. Paní Činiči, jste připravená? Eh, se tím tématem zabývat. Je to v pořádku? Eh, nevadí vám to? Já to tady dneska pořád přehazuji ty jednotlivé body. Nevadí vám to, eh, paní Holmajer? Já mám jednu jedinou otázku, protože kolegyně Kiniči tu zítra nemůže být, tak kdybychom měli místo, mohli bychom ještě dnes eh, probrat bod o terorismu, eh, protože to je jenom krátká informace o situaci a eh, kolegyně Kiniči, která tu dnes je, by se mohla účastnit, pokud by to nevadilo. Ono to je skvělý nápad. Zase pokud s tím členové výboru souhlasí, mohli bychom takto pozměnit pořad jednání. Děkuji paní Holmajer, to je skvělý nápad. Děkuji vám za tu flexibilitu, kolegové, to opravdu, opravdu mi to velice pomáhá. Takže, Katerino, teď tedy ten bod, který máme mít, a potom terorismus. Je to tak v pořádku? Ano, výborně, děkuji, Klode. Děkuji i Monice protože mm, my společně spolupracujeme i na té směrnici proti terorismu. Pokud jde teď o stanovisko k ochraně finančních zájmů Unie, mm, kde jsem navrhovatelkou, tak dnes diskutujeme o tomto tématu, tedy ochrana finančních zájmů Unie a boj proti podvodům, ale nemáme výroční zprávu zatím, protože na tu čekáme, až ta bude na začátku roku, takže zatím ani nevíme, kdy bude publikována. A e, zde určitě údaje z té e, zprávy by byly užitečné a lépe bychom pochopili e, celý jev a já myslím, že takže to bychom mohli být konkrétnější a mohli bychom i lépe vyhodnotit dopad eh, stávajících norem a přijatých opatření na úrovních národních i evropské. Takže nicméně boj Eh, nebo ochrana mm, finančních zájmů a boj proti podvodům. Podvody existují a týkají se všem, všech států. Je to asi, mm, asi ročně, je to, eh, tisíc, je, to asi, eh, je to asi tisíc miliard euro ročně, která má velké dopady a viděli jsme i že e, v posledních letech jsme přijali různé normy, doporučení týkající se boje proti podvodům a ochrany finančních zájmů a určitě ty e, samo o sobě ukazují, že je třeba jednat na evropské úrovni, že nestačí pouze, aby jednali jednotlivé státy. Avšak zde i nepřímo tento jev, víme, že tento jev pokračuje a že je třeba intervenovat i v oblasti ochrany občanů, v oblasti monitoringu, kontrol, eh, správnosti čerpání a využívání fondů a státních dotací. Také víme, že hm, Mm, že zde je velký vztah mezi podvodem a korupcí a víme, že prostřednictvím korupce často právě se financují e, činnosti organizovaného zločinu, organizovaných skupin, včetně terorismu. A já si myslím, že tím mm, zdůrazňujeme, že je to jev složitý a proto je třeba určitě něco s tím udělat, intervenovat. Není pochyb, že my v Unii musíme eh, mít nástroje boje, ale na druhé straně již řada z nich byla přijata. Například eh, eh, Evropský prokurátor, směrnice PIV a určitě tam je velký potenciál bojovat proti tomuto jevu. jevu. Minulý týden na plenárce všichni jsme diskutovali o tomto tématu a Řekli jsme si, že je nutné velice brzy začít vyjednávat o těchto dvou zmíněných nástrojích. A poslední úvaha, a tím se blížím k závěru, já jsem nemohla do textu eh, z technických důvodů, protože ten text musí být stručný, tak jsem tam nemohla vložit různé věci, ale bylo by velice důležité zdůraznit roli těch informátorů Eh, whistleblowerů, eh, informátorů při eh, ochraně finančních zájmů. Jde o téma, o kterém teď se hodně tady diskutuje i ve výboru pro kontrolu rozpočtu, kde jsem členkou a já si myslím, že tady bude nutné, aby komise navrhla směrnici aby tento, vlastně to je to, co parlament již několikrát žádal to informátoři mohou hodně přispět eh, k boji proti podvodům a k ochraně finančních zájmů, potažmo, to je tedy zásadní. A tudíž závěrem. Eh, u tohoto aspektu já sama předložím pozměňovací návrhy tak, aby byly vloženy do této mé zprávy. Děkuji. Thank you very much, eh, Katerina, and, uh... Děkuji, Katerino. Za, za EPP Tomáš, prosím. Děkuji Kataríně za její úvodní slovo. <clears throat> Jsem rád, že mohu na této zprávě s ní spolupracovat, protože si ji obrovsky, obrovsky vážím za to, co už dokázala vlastně při boji proti podvodům a proti různým mafiím eh, udělat. Já osobně vnímám téma ochrany finančních zájmů Evropské unie jako klíčové téma a myslím si, že i přes odpor členských států, který, kteří ne vždycky eh, se snaží toto téma dostat mezi své priority, se tomuto výboru za poslední dva roky podařilo řada úspěchů v této oblasti. To, co zpráva konstatuje, nebo co zřejmě bude konstatovat, je to, že Evropská unie v minulém roce neudělala v této oblasti žádný velký pokrok. A to především z důvodu neexistence odpovídajícího rámce pro boj proti podvodům, korupci, praní špinavých peněz či jiným podobným aktivitám. Současné instrumenty jsou neefektivní, a nejsou schopny vůbec zaplnit, eh, vůbec zaručit ochranu evropských, eh, evropských zájmů. Právě přijetí směrnice PIV, která je stále Eh, radou, tedy členskými státy, blokováno, by umožnilo Evropské unii nejen zlepšit boj proti finančním podvodům, ale zintenzivnit i spolupráci mezi, mezi řadou členských států. Směrnice PIV má být například pilířem, na kterém postavíme komplexní ochranu evropských zájmů Evropské unie. Za prvé například v boji proti podvodům DPH. Vždyť každý týden jsou plné noviny toho, jak byly ehm, někde zatknuty eh, a byly pořádány razie proti podvodníkům v členských, eh, v členských státech, které by mělo být právě do PIFu, DPH eh, by mělo být právě do působnosti PIFu zahrnuto. Podvody na DPH jsou velmi často spojeny právě s dalšími kriminálními aktivitami a je důsledně je v zájmu Evropské unie a v zájmu samotných členských států je důsledně potírat. A druhá takový bod, který, který tady nebyl Katarínou zmíněn a který já si myslím, že bychom měli na něj klást důraz, PIV musí být schválena a implementována co nejdříve. Eh, řada členských států se potýká opravdu s velikými deficity svých rozpočtů a nikdo v současné době není schopen spočítat, kolik peněz jim právě uteče na základě toho, že společně nebojujeme proti různým podvodům a nekalým praktikám. A myslím si, že PIV může být právě ten vhodný nástroj na úpravu boje proti těmto praktikám. Moc krát děkuji. Thank you very much, Thomas. Uh, I think... Děkuji, Tomáši. Juan Fernando chce ještě něco říci? Ano, děkuji. Já si neunecha, nenechám ujít příležitost uh, znovu zdůraznit, uh, že toto téma je blokováno radou. My, těch témat je hodně a jedna z nich je směrnice PIV, směrnice o ochraně finančních zájmů prostředky trestního práva. To je zablokované, zacpané radou, která nechápe, naši roli spoluzákonodárců nechápe důležitost eh, toho, že Evropský parlament eh, je konečně tvůrcem, legislátorem trestního práva, plnohodnotným zákonodárcem v oblasti trestního práva. A v tomto konkrétním případě eh, je to, se to právě týká otázky DPH. Po rozsudku Evropského soudního dvora eh, nejsou pochyby o tom, že DPH je zásadní pro eh, rozpočtování Evropské unie. Samozřejmě je to fiskální záležitost, daňová záležitost v kompetenci členských států, ale má to vliv na rozpočet Evropské unie, protože podíl VAT je zásadní složkou financování eh, evropského rozpočtu a politik Evropské unie. Proto je zapotřebí eh, ochrana před těmi masivními podvody, které dosahují výšek eh, miliardových ztrát každoročně. Ale tady jsem chtěl říct to, že rada je zcela neochotná eh, přistupovat na kompromisy s Evropským parlamentem v otázkách, které implementují cíle stanovené smlouvou o fungování Evropské unie, zejména v oblasti spravedlnosti a bezpečnosti. To není jenom směrnice PIV. To není jenom vízový kodex, ale to je spousta, spousta dalších témat u kterých eh, neexistuje tvorba politiky, neexistuje legislativa kvůli radě, která je v podstatě jakýmsi chybějícím článkem ve struktuře Evropské unie. Děkuji, Juane Fernando. Děkuji, Katerino, za toto důležité stanovisko. Děkuji i Tomášovi za komentáře. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 25. října v poledne. Ještě jednou děkuji. A teď, pokud tedy kolegové dovolíte, mohli bychom vzít bod 27, který jsme plánovali na zítra 12.15. Je to zpráva o trialogu o boji proti terorismu a nahrazení rámcového rozhodnutí 2002-475 o boji proti terorismu. Takže pokud to členové výboru eh, povolují, vezmeme tento bod teď. A já dávám slovo paní zpravodajce eh, Holmajer, aby nám zinformovala o situaci. Děkuji, Moniko. Děkuji vám, pane předsedo, za tu flexibilitu, že jste takhle narychlo eh, změnil pořad jednání. Nejprve pokud jde o hovory s radou a komisí, tak ty probíhají poměrně v klidu a e, harmonicky. E, rada už teď e, přijala některé pozice parlamentu, pokud jde o otázky například zajištění, aby u tématu propagandy bylo, ne, ne, nebylo narušeno právo na vlastní názor a tam byl ten text v určitých místech objasněn. Dále v několika bodech už jsme nalezli značné zblížení, například pokud jde o e, přijímání výcviku nebo v otázce rekrutování, v otázce webových stránek. E, tam bohu dík e, je rada poměrně podobného názoru. oblasti obětí jsme dosáhli prvního pokroku a sice, že členské státy se kloní jak ke koordinačnímu centru, tak i k tomu, aby byly v, v členských státech jak si, aby vznikly předpoklady pro včasnou pomoc obětem v případě teroristického atentátu. Rada nicméně připustila, že téma zdravotní péče, které nám vždycky dělalo značné starosti, protože ti, pokud, že ti lidé nebyli eh, určitým způsobem pojištěni, tak v takovém případě není předpoklad pro to, aby se dočkali péče v té zemi automaticky. Tato eh, situace musí být objasněna a vyjasněna, protože potřebují pomoc i potom následnou dlouhodobou pomoc. Potom byl doplněn pojem oběti, jejich definice, to je oběť i s psychologickými následky, které tedy musí být zahrnuty do zdravotnického systému dané země, musí být léčeny jako oběti terorismu. V rámci toho koordinačního centra jsme dosáhli toho pokroku, že rada je ochotná v právních otázkách pokud jde o kompenzaci škod e, a e, informace a o otázku e, výuky a e, kontakty mezi nemocnicemi, což tady v Belgii byl e, obrovský problém. Nikdo vlastně nevěděl, kde kdo leží a příbuzní byli zoufalí, protože neexistovala žádná koordinace, trvalo to velice dlouho. Tady se tedy hýbeme z místa. E, a to, co rada odmítala úplně, a my zpočátku také, to je téma financovat každé oběti vlastního právníka. To rada řekla zcela jasně, tohle nemůžeme, tohle nechceme,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 jsou sice dva nebo tři členské státy, které to mají, ale ostatní ne. Takže ty dva nebo tři byly pro, ostatní byli proti, což nám příliš nepomůže a já mám obavu, že tady zůstane rada velice tvrdá. Naopak jsme ale také hovořili o dalších kritických bodech, kde se ukazuje ochota na straně rady, takže doufám, že v nejbližších dvou, třech trialozích se dopracujeme k solidnímu kompromisu kompromisu, kde by byla obsažena jak naše pozice, tak i pozice rady. Velice děkuji komisi, protože pokaždé eh, byla zastoupena velice dobře a intenzivně a byla připravena navrhovat kompromisy a aktivně se účastnit. Takže za tuto roli prostředníka bych chtěla komisi srdečně poděkovat. Děkuji, Moniko. A stínový zpravodaj za eh, SD je Katerina Kiniči, prosím. Ano, děkuji, děkuji, Klode. Já chci poděkovat Monice, která ukázala, eh, jak proběhlo vlastně jednání v trialogu. Skutečně to klima, které kolem toho vzniklo, je to, že jsme otevřeli diskuzi a určitě došlo k určitému zblížení i k tomu textu, eh, se kterými jsme my do trialogu jako libe šli. Já myslím, že bychom mohli dospět ke kompromisům, a, které by byly uspokojivé snad. Nicméně je to téma složité, a to je především to téma podpory obětí. Určitě je to pozitivní tam mít nějaké centro po koordinaci a poskytovat tu podporu přes toto centrum, ale také i včera, to bylo řečeno na schůzi stínových, měli bychom se snažit o víc, být náročnější. Oběti eh, terorismu jsou osoby nevinné, samozřejmě jako jiné oběti Eh, trestných činů, ale eh, v podstatě ještě více jsou nevinné v tom smyslu, protože terorismus eh, je proti státu a to je, věc, teroristé páchají trestný čin proti státům, státu a vlastně oběti jsou úplně v tom nevině. Jsou to náhodné oběti. Takže mm, já mm, proto podporuji toto, tu podporu a mm, hrazení výdajů. A já jsem mm, chtěla po Monice, aby se snažila o to nalézt řešení, abychom mohli toto, tuto, tento typ pomoci poskytnout obětem terorismu. Samozřejmě mm, tam ještě bude hodně dalších problémů, o kterých je třeba diskutovat, eh, ale myslím si, že naše práce, kterou jsme odvedli v trialogu, tak bude vést k dobrým kompromisům. Já chci poděkovat všem a chci poděkovat komisi také, protože ta také hodně přispěla k té snaze eh, dospět k určité rovnováze, tedy protože toto směrnice je důležitá a myslím si, že by bylo vhodné i nutné definovat eh, tuto směrnici, mít tuto se, pardon, přijmout tuto směrnici co nejdříve. Děkuji. Um, uh, děkuji, paní Jiménez Besero, prosím. Ano, děkuji. Děkuji, pane předsedo. Především chci poděkovat zpravodajce Monice Holmajer za práci na této tak mm, prospěšné směrnici. Je třeba tedy aktualizovat rámcový eh, rámec boje proti terorismu. Víme, že eh, zde vznikly nové formy terorismu v poslední době a je třeba bojovat proti radikalizaci teď na internetu, proti pohybu eh, teroristů a jejich sítích. Vím, že to není snadné. Eh, ten terorismus samozřejmě vždycky má i silný politický aspekt, ideologický a je to tak prostě. A takže já přeji hodně úspěchu a skutečně musíme všichni vystupovat jednotně. Chci také poděkovat Monice a paní Kiniči za e, to, jak e, se snaží vehementně e, bránit oběti. Jak právě bylo řečeno, to jsou prostě oběti terorismu a ten terorismus je v podstatě namířen proti celé společnosti, ne proti konkrétním osobám. A velice důležité je to, co řekla mm, Monika, to ohledně toho centra pro koordinaci. I my jsme, je třeba, aby to centrum eh, mělo nezbytné prostředky a výbor Libe již se k tomu mm, postavil. Také mám takovou obavu, jako ona říkala, myslím si, nebo vyslechla, rozuměla jsem tomu tak, že mm, nechtějí do normativní části dát definici oběti, oběti terorismu. To mě velice překvapuje. Rada říká, že již to máme ve směrnici, ale to je obecná, obecná definice eh, eh, oběti poškozeného, kterému někdo ukradl kabelku třeba. A to je něco jiného přece. Takže tady eh, třeba, když máme eh, směrnici obchodování s lidmi, tak tam je také definována eh, oběť a to je zásadní i pro tento terorismus. Takže by to nemělo být v preambuli, ale v normativní části. To je velice důležité, abychom se pokusili to prosadit. A pokud je o legal aid, bezplatnou právní pomoc, jak řekla Monika, to bude velice těžké, ale důležité, protože když třeba došlo k Bataklánu, eh, tak já jsem hovořila s matkou jednoho chlapce, který tam byl zabit a první krok, který eh, je třeba udělat, je najít si advokáta. To je první, co ti říkají. To je první, protože eh, on, on, oni byli ze Španělska a ona byla Španělka. Ona neví, jaké jsou zákony ve Francii a my sice máme velk, díky nebo kvůli etě máme zkušenosti s terorismem, ale první krok je vždycky obrátit se na právníka advokáta a já si myslím, že proto je třeba za toto hodně bojovat. Děkuji. Děkuji, Tereso. Paní Makové k tomuto bodu. Tak prosím. Děkuji, já bych chtěla mluvit k tomuto bodu a potom jsem stínový zpravodaj u dalšího bodu. Chtěla bych eh, pogratulovat eh, Monice i všem dalším za práci na tomto tématu. Trialog pokračuje velice dobře a rozumně. Chtěla bych se také zmínit o těch koordinačních centrech v členských státech. Podle mého názoru jsou velice důležité, protože pokud dojde k teroristickému útoku, pak lidé musí vědět, že se mají obrátit na jedno jediné centrum, které koordinuje všechno, co je potřeba včetně následující pomoci obětem, které přežili útok, ale potřebují psychologickou nebo lékařskou pomoc. Zkrátka, že toto centrum koordinuje všechny problémy na jednom jediném místě v členském státě. A potom e, samozřejmě tato centra mohou spolu spolupracovat. K té právní pomoci, o tom jsme diskutovali včera. Máme směrnici o právní pomoci V každé naší zemi existuje systém právní pomoci, takže já nevidím důvod to do toho textu dávat. Máme v našich zemích systémy právní pomoci a ti, kdo půjdou k soudu, tento systém využijí. Domnívám se ale, že pokud na území nějakého státu dojde k teroristickému útoku, tak tento stát bude velmi ochoten eh, odškodnit oběti. Neumím si představit dlouhá soudní řízení o náhradě škod, kde by stát odmítal. Takže to jsem chtěla říct eh, k tomuto bodu, vyjádřit své názory a na závěr bych chtěla říci, že s tímto tématem musíme skončit co nejdříve, tak jako tomu je u všech ostatních témat z bezpečnostní oblasti. Obávám se, že nemůžeme považovat radu za někoho, kdo je proti nám a s kým bojujeme. Musíme spolupracovat, protože máme stejné zájmy bránit bezpečnost našich občanů. Děkuji za tyto komentáře. Další trialog se bude konat 20. října a na závěr ještě paní Holmajer. Ne, omlouvám se, paní Holmajer, já jsem vás neviděl, Kornelie, prosím. Neviděl jsem, že se hlásíte o slovo. Vy jste stínový zpravodaj za GUE. Omlouvám se. Sedíte tam tak tiše, že jsem si vás vůbec nevšiml. Prosím. Ano, Klode, já jsem tady. E, já bych se ještě chtěla vrátit k několika bodům. E, jeden z nich je ta problematika e, obětí. Já podporuji co řekla stínová zpravodajka eh, SD. Eh, jsou to opravdu oběti velice specifického typu a musíme říci, že ano, máme spoustu eh, protiteroristických opatření, do kterých investujeme, takže i do obětí bychom měli investovat. A ta debata o právnicích je tak trošku kryptická, abych to tak řekla, protože vždycky je to tak, že samozřejmě určité oběti terorismu často využijí společného právníka nebo podobné právníky, které, kteří jsou z jedné komory nebo z jedné advokátní kanceláře. Často to tak je, to je v pořádku. Druhý bod je, že si myslím, že bychom nikdy neměli upírat oběti eh, právo si právníka eh, opatřit takže to je problematika, u které si myslím, že tady si členské státy by měly sami vybudovat něco, co neexistuje, pakliže to neexistuje. A víceméně v té argumentaci je nutné, že pokud si někdo chce vzít právníka, tak eh, ať to udělá. Eh, mnozí si to upraví jinak, to je také v pořádku. A nějakým způsobem zasahovat do tohoto práva, eh, které chceme etablovat, a zasahovat do toho, co považujeme za důležité pro oběti, to je tak trochu špatné. Potom dále. Máme tu eh, ta, tu starou definici eh, trestného činu teroristického eh, aktu. To patrně neobjasníme tak, abychom s tím mohli být spokojení, ale dobře. Já už jsem k tomu jindy řekla mnoho. K otázce eh, propagandy. Co je propaganda a co není propaganda, to je všechno velice těžké. Je tady obrovská šedá zóna, ve které se musíme pohybovat, když usilujeme o definici eh, potom tady si myslím, že e, u dalšího tématu e, toho e, vymazání tady je to, myslím, v pořádku ty formulace. Tady jsme našli formulaci, se kterou můžeme být spokojeni a za to děkuji zpravodaji, zpravodajce za to, že s námi o tom debatovala a doufám, že můžeme takto spolupracovat i nadále. Děkuji. Děkuji, Kornelie. Tak Monika na závěr, prosím. Pane předsedo, já bych chtěla stínovým zpravodajům srdečně poděkovat, protože na každé schůzi byli přítomní a velice intenzivně jsme s nimi mohli diskutovat a tímto způsobem eh, vyladit naši pozici. Já mám ještě tři poznámky. Ta první se týká obětí Rada je ochotná, což vidím velice pozitivně, přijmout tu co nejširší definici oběti. E, takže oběť se definuje podle toho, e, jaké právní nároky e, jak si má. Což tedy to je ta, to je ta nejširší možná definice Ráda tedy tuto definici nijak neomezuje a stojí plně na naší straně. Co ale rada nechce udělat, to je vytvořit jakousi hierarchii obětí. Říci tedy, že oběť teroristického činu je něco víc než oběť znásilnění. To je pro radu velice těžká otázka No, podle naší formulace oběti jsou oběti zkrátka proto, že se účastnili toho atentátu. O tomto bodě eh, budeme dále diskutovat s Katerinou pokud jde o právo na advokáta, tak to už koný je akceptováno, protože každý má právo na advokáta. Otázka jen zní, zda členské státy chtějí právní pomoc nějak omezovat analogicky s právní pomocí, která už v členském státě je, a zavést nějaký eh, příjmový práh. A naše přání by bylo, aby takový příjmový práh neexistoval. Členské státy ale už připouští, že normální právní pomoc eh, podle eh, předpisů o právní pomoci ve svých státech by mohla být použita. To je přijatelné. Eh, členské státy také eh, přijímají, že na rozdíl od té normální směrnice o obětech je tady možné Eh, domáhat se eh, náhrady škod. To považujeme za eh, přijatelné do toho textu právě tak jako lékařskou péči. Ta by měla být také právně vymahatelná to by, a to v co nejširší definici. Takže všechny tyto body už jsou v podstatě schválené. Tady jde pouze o ten práh příjmu, od kterého má člověk právo na to, aby stát tu práv toho advokáta platil. Právo na advokáta má každý, to rozhodně nikdo nespochybňuje. Jenom jsem chtěla objasnit, jak to tu je. A u té propagandy je to tak, že momentálně máme velice přísnou e, zavedenou definici, A e, je v tom vyjádření e, definováno e, dokonce z příklady, že to nijak neomezuje právo na, sou, na osobní názor, přestože jde o provokativní nebo kontraproduktivní názory. Tady všechno v této oblasti je v recitálech všechno upraveno že se to vztahuje výlučně na ty činy, které mají sloužit k přípravě teroristických útoků a což musí být potom zpětně prokázatelné. Takže ten text je velice jasný a v úvodních ustanoveních v recitálech je to potom ještě e, zpřesněno. Tady rada společně s komisí e, uvažuje podobně e, jako my, že, ta, že ty formulace jsou poněkud příliš všeobecné. Tady se ale nám podařilo shodnout. Potom eh, jsou tam také pasáže o service providers a tak dále, kteří by neměli mít odpovědnost eh, za přenášení obsahu, protože to je zase směrnice o e-commerce, kterou nechceme eh, přenášet do tohoto textu o tom jsme se také včera bavili. Takže bohu dík, učinili jsme značný pokrok a rada se značně posunula směrem k naší pozici v mnoha obsahových bodech. Tak ještě jednou děkuji eh, stínovým zpravodajům za jejich účast na schůzích. Eh, um, děkuji, Moniko. Eh, tím můžeme tedy uzavřít tento bod. Děkuji všem za flexibilitu. A teď můžeme přejít k bodům 6 až 10, což je rozprava o návrzích doporučení ohledně různých dohod eh, o zrušení eh, vízové povinnosti při krátkodobých, cest, krátkodobých pobytech. Já poprosím paní Gabriel, zpravodajku, aby nám prezentovala e, tyto dohody s Šalamounovými ostrovy, Mikronézií, Tuvalu, Maršalovými ostrovy a Kiribati. Já kdykoliv čtu tento seznam, tak, tak se duchem přesunu do mnohem příjemnějších míst. Tato dohoda e, umožňuje bezvýzové cestování občanům Evropské unie a reciproční opatření pro e, občany těchto zemí. Týká se to eh, cest na maximální dobu 90 dnů v jakékoliv 180 denní době. Evropský parlament má vyslovit souhlas. Takže paní Gabriel, máte slovo, prosím. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Nejprve Dovolte, kolegyně a kolegové, mám dnes eh, to potěšení, že vám mohu předložit pět zpráv, které se týkají dohody s Kiribati, Mikronezií, Tuvalu, Šalamunovými eh, ostrovy a Maršalovými ostrovy byly převedeny z negativního na pozitivní eh, seznam v roce 2014 podle příslušného nařízení. Chci tady připomenout eh, kontext. Po změně tohoto nařízení komise vedla bilaterální jednání se všemi těmito pěti zeměmi, aby dospělo se ke zrušení vízové povinnosti, která už provizorně platí. A teď tedy e, jde o e, permanentní zrušení této povinnosti e, podle naší, našeho postupu není možné tady post, předkládat pozměňovací návrhy, ale je možné pouze buď schválit či odmítnout eh, tyto dohody. Dovolte, abych zdůraznila některé aspekty. Za prvé, přidaná hodnota, ekonomická přidaná hodnota dohod. To je první eh, věc, kterou jsem tady chtěla ve vysvětlujícím prohlášení uvést. Je tomu tak, že tyto dohody otevírají eh, ekonomické možnosti jak pro Unii, tak pro třetí země. Zvyšuje se možnost účast, eh, cestovního ruchu oběma směry, zvyšuje se možnost eh, různých projektů eh, pro podnikatele a firmy. Budou tady paralelní vlastně postupy či možnosti rozvoji sektoru cestovního ruchu, projednávání partnerství, hospodářského partnerství se 14 zeměmi v regionu Eh, rozměr toho eh, to druhého aspektu je velmi důležitý. Druhá zásadní věc, podle mého názoru, je také politická a symbolická hodnota těchto dohod. Je pravda, že tyto dohody dnes představují krok ku předu, velmi konkrétní krok ku předu a další prohloubení vztahů mezi Evropskou unií a zeměmi, E, Tichomoří, e, členy AKP. E, takže je to rovněž možnost, jak více prosazovat otázky dodržování lidských práv a spolupráci v oblasti boje proti klimatu. V rámci těchto dohod budeme mít další možnost pokračovat v politickém dialogu se zeměmi AKP, které, v oblastech, které stále ještě E, nejsou e, úplně vyřešeny, například otázka rovnosti mužů a žen. Nezapomínejme, jaké je e, konkrétní opatření zrušení víz důležité pro občany, pro účastníky cestovního ruchu, pro rodinné příslušníky. Je to skutečně velmi významný Eh, postup, eh, významný krok eh, v rámci dohody z Kotonu. Za třetí chci tady také zdůraznit, že tady neexistují nějaká bezpečnostní, nějaké bezpečnostní obavy či rizika, počet přistěhovalců z těchto států, kteří by byli na území členských států Unie v nezákonné situaci, tak prostě e, je mizivý, téměř nulový a nedošlo k žádným readmisím v posledních dvou letech. Také tady vlastně je v platnosti článek 13 o readmisi. Za čtvrté, respektování kritérií. Chci tady doporučit e, zdůraznit e, i po vstupu v platnost nutnosti respektovat kritéria v modifikovaném eh, nařízení. Eh, konkrétně se jedná o lidská práva a reciprocitu a je třeba, aby nehledě na národnost tady eh, byly respektována lidská práva. A ještě jednou chci zdůraznit eh, úlohu parlamentu při uzavírání těchto dohod. Stále si myslím, že implementace eh, dohod o zrušení vízové povinnosti eh, dočasného charakteru není úplně vhodná. To musím říct, že znamená, že komise už mě zná, že komise prostě by měla zvážit možnost nějaké alternativní, nějakého alternativního postupu. A závěrem dovolte, abych poděkovala kolegyním a kolegům a hlavně stínovým zpravodajům. A jsem eh, proto, abychom co nejdříve schválili těchto pět dohod. Děkuji za pozornost. Děkuji eh, paní eh, Gabriel. Eh, vy si chcete vzít slovo, eh, paní kolegyně, vy jste eh, Stínová za ALDE. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych nejprve poblahopřála paní zpravodajce Gabriel za k její práci na tomto tématu a jménem frakce ALDE bych chtěla k těmto dohodám říct asi tolik. Cestování bezvízové je něčím, když samozřejmě jsou všechny předpoklady splněny, co je e, velmi výhodné pro všechny zúčastněné strany, protože to mimo jiné podporuje dialog a vzájemné pochopení porozumění. Chci také zdůraznit, eh, aby Evropský parlament byl opravdu brán jako eh, rovný mezi rovnými eh, podle smluv. Chtěla bych také komisi požádat, aby ve všech fázích vyjednávání poskytovala větší míru informací právě v této oblasti. A ne jenom, abychom se to dozvěděli všechno Eh, na závěr a byli postaveni před fe eh, komplí. Předseda, děkuji. Takže pozměňovací návrhy do 18. října. Budeme je eh, samozřejmě následně projednávat. Děkuji paní Gabriel. A teď myslím, že před námi je bod číslo 17, jestli se nemýlím. takže nikdo mě neopravuje, to znamená bod číslo 17. Kolegyně, kolegové, zase další prezentace, jak to vypadá s jednáním v trialogu. Eh, je to prostě obrovský objem legislativy, který prochází naším výborem je zatím obrovský objem práce. Zase pan Diaz de Mera, seznam třetích zemí, jejich státní příslušníci musí mít při překračování nižší hranic výzum, jakož i seznam třetích zemí, jejich státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni. Takže stručný úvod 7 července na mimořádném zasedání LIBE jsme eh, o této eh, věci diskutovali, dali jsme mandát pro vyjednávání našemu kolegovi eh, v rámci prvního čtení. Víte, že, jsme, že bylo vyvinuto velké úsilí, aby to celé postupovalo velmi rychle. 31. srpna to projednávali na výboru a teď tedy, jak vypadá jednání s komisí, pane kolego, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Skutečně. Já musím souhlasit s tím, co jste řekl, Aň, že chci vás všechny informovat eh, o stavu, ve kterém se ocitla moje zpráva ohledně změny mechanismu pozastavení nařízení 3, eh, 5, 939 lomeno 1. Chci poděkovat kolegům za podporu, protože to je politicky velice eh, komplikovaná záležitost. A samozřejmě děkuji i sekretariátu a, kte, a, a musím tady zcela spravedlivě ocenit jejich profesionalismus. A takže zde Máme určité termíny, abyste si udělali představu, jak probíhají, probíhá vyjednávání. Takže eh, zprávu jsem dostal 26. května. Předložil jsem zprávu 15. června. Hlasovali jsme ve výboru Libé mm, 4. července o mandátu. První trialog 6. července první eh, schůze eh, s velvyslancem, eh, zastupcem Slovenska 27. září. A já mm, jsem si to spočítal. A od prvního trialogu až do prvního setkání s velvyslancem proběhlo 83 dní. 83 dní. Tato data nám ukazují, že parlament pracuje velice intenzivně, abychom se dohodli. A něco, co ale nemohu říct na adresu eh, rady. Oni na nás tlačili hodně, taková je realita, musím to tak nazvat, a pořád tlačí, pořád vyvějí nátlak se všemi možnými prostředky, civilizovanými a jinými možnými prostředky. Ale tyto tlaky vůbec nekorespondují e, s předkládáním návrhu a s každodenním prací, jak by to mělo probíhat podle interinstitucionální dohody. Kromě toho musím zdůraznit, a to je zcela jisté, že e, tyto tlaky vždycky probíhaly v konkrétních termínech. Třeba minulý týden, především minulý týden a e, samozřejmě e, e, řada lidí si myslí, že tuto zprávu blokuje parlament, což je zcela milná představa. Tak to někdo předkládá. A v tomto okamžiku parlament může potvrdit, že předložil tři kompromisní návrhy, které jsou různé a snaží se nalézt řešení. První návrh, připomínám vám, ten spočíval v tom, že jsme nabídli možnost zaktivovat mechanismus prostřednictvím notifikací eh, jedno, prostou většinou členských států a využít eh, mm, delegované akty. S tím jsme všichni souhlasili. A druhý návrh byl položit na stůl možnost eh, vyvinout mechanismus a využívat delegované akty prostřednictvím naléhavého řízení. A třetí návrh je mm, řízení mm, prostřednictvím tří fází. Jak víte, pane předsedo, tři fáze řízení. To znamená zvýšit tlak na třetí, dotčený třetí stát a to znamená mm, používat eh, jak eh, delegovaný akt, tak i prováděcí akt, samozřejmě podobným tomu mechanismu reciprocity. Ale na druhé straně rada ta vůbec neustoupila ze své pozice ani opíč a pořád vědomě obhajují nelegální návrh a směšují bez právního důvodu delegované akty a e, prováděcí akty. A toto není e, něco, co říkám jenom já. Ne, to i potvrdili naše právní služba a e, soudní dvůr ve svém, e, ve svém příslušném judikátu. 68, číslo 68. Já nebudu opakovat to tady, ale my e, přece nemůžeme měnit právní základ eh, prostřednictvím dvou odlišných právních předpisů. To nejde. Měnit právní základ nelze. E, to, to není možné. A proto my Mm, se snažíme o konsensus a předkládat návrhy, ale které jsou legální. Kromě toho bych chtěl doplnit, že v posledních hodinách teď já jsem obdržel tak, eh, eh, takové zprávy, které jsou trochu nadějné z rady a já tady nechci teď nic anticipovat za přítomnosti komise, ale zdá se, že náš poslední návrh, že byl Eh, dobře přijat členskými státy a že by mohl sloužit jako základ pro budoucí dohodu. A abychom se dohodli na definitivním textu, tak Rada se zavázala, že předloží nový návrh, nový dokument eh, do pátku nebo v pátek. Pokud ano, pokud k tomu dojde, tak příští týden budu schopen, nebo můžeme, Eh, eh, se sejít, kolikrát to bude nutné, na odborných jednáních a pokud to bude možné se dohodnout a trialog ve středu. A závěrem ještě bych chtěl říci, že kromě té otázky těch prováděcích a delegovaných aktů, eh, tak mm, také se nám podařilo mm, se dohodnout na následujících bodech, pokud jde o e, veřejný pořádek, monitoring, e, lidská práva. Takže to jsou informace, které jsem chtěl vám všem předat. A děkuji všem za podporu a porozumění. Děkuji, pane předsedo. Okay, thank you. Um, go now to the council. Děkuji, teď se obracím na radu, pokud chce zareagovat. Potom dám slovo kolegům. No tak nejprve kolegům. Birgit Cipl, prosím. Děkuji, pane předsedo. Bohužel se zdá, že je potřeba znovu zdůraznit, že to je normální zákonodárná procedura na evropské úrovni, která probíhá v obou komorách za vzájemné dobré spolupráce. Tím myslím eh, radu a parlament. Vzhledem k tomu, že Evropský parlament společně s radou jsou eh, legislativními orgány v otázce víz, tak jsme samozřejmě také spolu zákonodárci pro jakýkoliv mechanismus pozastavení. A vyhýbat se tomu a říkat, že nemáme právo, tak eh, to se omlouvám, ale to je opravdu směšné. Já chovám hluboký respekt k našemu zpravodaji Diazi Demerovi, který jasně eh, řekl, a já to mohu jedině eh, podpořit, že to, k čemu dochází v posledních týdnech, je to, že my, parlament a zejména zpravodaj, jsme se vynasnažili ze všech sil zorganizovat kompromisy, ale prozatím se rada vůbec nehýbe ze své pozice. Když se podívám na ty kompromisy, které byly předloženy, tak mám pocit, že Evropský parlament zašel opravdu daleko. A nevidím žádný doložitelný důvod, proč by to rada nemohla akceptovat. To, co je nyní na stole, je opravdu velice dobrý kompromis, který by mohl zajistit, že kdykoliv to bude nutné, komise a rada budou moci rychle jednat a zahájit dialog se zeměmi, pokud nastanou nějaké problémy, ale zároveň zajistit, aby právo parlamentu na zapojení, pokud by někdy mělo být nutné úplně pozastavit eh, eh, zrušení vízové povinnosti pro všechny, občany určité země. Proto tedy doufám, že Rada se pohne z místa a že toto téma uzavřeme na základě kompromisu, který byl předložen velice nakrátko, abychom mohli pokračovat se zrušením vízových povinností. Děkuji, Birgit. Teď dám slovo předsednictví. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych nejprve chtěl poděkovat zpravodaji za eh, jeho přehled o dosavadních vyjednáváních a chtěl bych říci, že tento výbor dostal tu, tento text za určitých procedurálních předpokladů. A souhlasím s tím, co říkal pan Diaz de Mera na závěr, zejména když eh, hovořil o tom povzbudivém vývoji, který vnímá v posledních dnech. Podle mého názoru Minulý týden byla zahájena pozitivnější fáze našich vyjednávání a opravdu se domnívám, že návrh, který jsme obdrželi minulý týden, bude moci sloužit jako základ eh, konečného uzavření této otázky. A eh, chtěl bych ujistit eh, výbor a jeho členy, že toto téma je jednou z hlav, jedním z hlavních témat které má v předsednictví prioritu a že se snažíme dosáhnout řešení velice brzy. Děkuji. Za komisi Belinda Pike, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já to vezmu velice stručně. Děkuji panu Diazi Demerovi a také předsednictví za ten závazek, že se pokusí dospět k výsledku. Ty diskuze nebyly jednoduché, zejména o aktech v přenesené pravomoci a o prováděcích aktech. Na včerejší schůzi členské státy diskutovaly o revidovaném kompromisu a jak pan zástupce předsednictví řekl, vidíme tady možnou cestu vpřed. Jenom bych chtěla říci, že už v tom návrhu bylo, že v případě, že by došlo k nějakým uh, událostem, k nějaké změně situace v určité zemi, která je vyjmuta z vízových požadavků, tak komise uh, by očekávala zahájení dialogu uh, s touto zemí, abychom zjistili, do jaké míry lze problémy vyřešit. K tomu není potřeba prováděcí akt, aby komise zahájila tento dialog. To jsem už říkala v trialogu a e, vy to jistě e, dobře chápete. Doufám, pane předsebo, předsedo, že bude možné, aby právní služby e, všech institucí dospěly ke stejnému názoru a sladili se, protože je těžké pokud jedna právní služba se domnívá, že něco je zcela ilegální, zatímco druhá tohoto názoru není. Takže možná by bylo dobré, kdyby paralelně s ostatními diskuzemi eh, se nějak koordinovaly také právní služby eh, parlamentu a rady před příštím trialogem a aby mohli diskutovat o těchto událostech a dospěli ke společnému výkladu a k objasnění eh, legálnosti. Děkuji. Někdo další si přeje vzít slovo? Ne, v tom případě budeme čekat na návrh rady. Do pátku, pane Diazi Demero? Chcete k tomu ještě něco si na závěr? pane předsedo, protože jak si, jak eh, říkáme, eh, musím se vyjádřit a zde chci poděkovat eh, za, především zástupci komisi a doufám, že ten dokument dostaneme v pátek. So we look forward to this next stage and next development. Thank you very much. Dobře, takže počkáme na další fázi. Děkuji vám, kolegové, za trpělivost. Podařilo se nám projednat poměrně hodně témat za dnešní schůzi. Bod 18, tak tady bych chtěl pouze dát na srozuměnou kolegové, že ve tři hodiny začíná slyšení o šengenské spolupráci, přítomnost a budoucnost. Bude se to konat tady, takže poku, prosím vás, abyste se vrátili na toto slyšení v 15.00 slyšení o šengenské spolupráci a můžeme dnes skončit o něco dříve. Takže kolegové, dnešní dopolední schůze je u konce, o něco dříve, a těším se na vás ve tři hodiny. Děkuji vám.